Bene. Come si fa qua? Vabbè, non sono capace. E prego, colleghi, se volete accomodarvi, direi di cominciare anche perché... Vážení kolegové, prosíme vás, abyste zaujali svoje místa. Eh, máme důležité hlasování ohledně rozpočtu a pak mám některá sdělení, které bych eh, chtěla také přednést. Dále zde přivítáme také eh, ministra školství Stefan Giovanni, který bude hovořit o italských prioritách v oblasti školství. Takže nejdříve bod 6. Chtěla bych vědět, zda jste si přečetli doporučení koordinátoru, i když to dorazilo relativně pozdě včera večer. Předpokládám, že jste měli málo času na to, abyste se seznámili s těmito doporučeními. Omlouvám se za to, ale vše probíhalo e, dosti rychle. Takže dovolím si připomenout, o co v tomto případě šlo. Jsou tam důležité body v tomto doporučení. První rozhodnutí pro první část našeho legislativního mandátu budeme i nadále používat systém bodů z hlediska zpráv a stanovise, tak jak to eh, funguje od roku 99. Dále. Eh, v polovičce období legislativního mandátu můžeme toto revidovat. A teď, co se týče harmonogramu. Jistě se zjistili, že je mnoho zasedání ve čtvrtek odpoledne. Nejenom eh, u našeho výboru, ale také u ostatních výborů. Je to komplikované, je tady celá řada kritérií, která komplikují logistiku. Takže my se budeme snažit, lépe řečeno, sekretariát bude dělat vše, co je možné, abychom měli co nejméně zasedání ve čtvrtek odpoledne, protože jsme zjistili, že je to pro všechny obtížná situace. Dále budeme mít eh, delegaci koordinátorů, eh, která se bude snažit sepsat ty takzvané tři otázky, které budou položeny designovaným komisařům. Chtěla bych připomenout v tomto ohledu, že každý poslanec během slyšení s komisařem bude mít možnost volně, svobodně eh, položit svoje otázky. Koordinátoři se eh, budou snažit také upozornit na to, že by jednotlivé skupiny měly eh, udělat souhrné eh, stanovisko k těmto dalším otázkám. Další věc. Koordinátoři mm, žádali předsedu rozpočtu, aby upřesnil postavení výboru kultury. Jedná se o opravný rozpočet na hospodářský rok 2014. A co se týče plateb? Takže teď eh, se snaží rada tam opět dostat ty eh, prostředky, které tam byly, které tam chybí a to bude ale nezbytné eh, právě ve, světla, ve světle toho několikaletého programu pro kulturu, který bude odsouhlasen a my jsme tedy včera i zde vyslali apel na předsednictví. Měli jsme tady italské předsednictví a příslušného ministra a jeden z programů, který je ohrožen v roce 2014, že tedy je podfinancován, tak to je třeba program Erasmus. Poté jsme se rozhodli, tedy koordinátoři, rozhodli, že e, e, výbor pro kulturu Eh, požádá o povolení eh, připravit eh, dvě zprávy z vlastní iniciativy. Jedna zpráva se bude týkat sdělení komise o integrovaném přístupu k, k, k kulturnímu dědictví za dva body, bude to skupina ALDE, a potom EPP dostane také za dva body zprávu utratí tedy dva body za zprávu z vlastní iniciativy o sdělení komise Evropský film v digitální éře, tak se to nazývá. A sekretariát se ještě, za, ještě tedy se eh, postará o to, aby se i eh, že případně eh, by se uspořádal hearing, slyšení eh, eh, s univerzitou z Florencie na toto téma. Potom jsme se rozhodli, že odsuneme rozhodnutí týkající se použití čerpání rozpočtu z roku 2014 na studie, na výzkum. Tedy takto, osvětlím to. Zde my jsme měli a máme tady i dnes zástupce takzvaného Policy Department, to je tedy oddělení, které se stará o studie, o výzkum a my mu děkujeme tedy za eh, snahu. My jsme eh, chtěli především vyhotovit eh, zprávu o profesním vzdělávání, ale Eh, víme, že času je málo, takže my jsme navrhli čtyři studie, které jsou velice zajímavé a my jsme eh, chtěli tedy eh, se dohodnout, zdali bychom mohli je zadat, abychom nepřišli o rozpočet na rok 2014. My jsme si dali lhůtu určitou na toto rozhodnutí a rozpočet na eh, studie eh, na rok 2014, tedy o to jde. Dále, my nemáme závazný termín ještě eh, proto, abychom rozhodli o public hearings, o těch slyšeních, to ještě není rozhodnuto. A dále, my 25. září, to je eh, datum, které jsme si dali jako termín, do kterého rozhodneme o těchto otázkách, tedy o těchto slyšeních a já eh, doufám, že koordinátoři e, budou souhlasit s tím, abych napsala dopis komisaři Junckerovi, poněvadž je třeba, aby portfolio, respektive kompetence příštího komisaře, který bude mít na starosti vzdělávání politikum pro mladé a kulturu, tak aby také ten komisař mohl e, mít širší záběr, takový holistický záběr, který by zahrnoval E, e, i otázku, jako, je, e, jako jsou služby online, tedy v oblasti kultury, aby i toto tedy spadalo do jeho portfolia. To je velice důležité. A my samozřejmě jako výbor chceme, aby skutečně kultura byla takovým hnacím motorem rozvoje v Evropě do budoucna. Takže Mm, takže toto jsou informace ze schůze koordinátoru a pokud souhlasíte, tak přejdu hned eh, k hlasování. Rozpočet eh, za rok 2015. Všichni máte kartičky, eh, takže mm, prosím, mm, buďte připraveni, jsou to body 7-8, máme dva hlasovací seznamy. První se týká čísel a druhý se týká eh, eh, návrhu zpravodaje. My ve výboru jsme hodně bojovali za to, aby ty nejdůležitější eh, několika leté programy, které eh, máme až do roku 2020, především eh, Europe for Citizen, Erasmus nebo Europeana a další, tak aby tyto eh, programy byly řádně financovány, tedy aby tam došlo k nárůstu prostředků, ale nyní musíme mít záruku, že skutečně tyto programy budou efektivně realizovány v roce 2015, tedy ty, které měly být. A mm, tady, mm, ať je to Tvůrčí Evropa, Erasmus, Marie Curie, Europeana, takže to, ty prostředky na to vyčleněné, to pro nás není akceptovatelné. Takže chceme, aby Rada to přehodnotila, protože a zde došlo ke škrtům asi 3,5%. Eh, a takže my chceme, aby ty programy mohly řádně fungovat. A ještě vám musím říci, že my jsme i jsme poukázali na riziko, že Erasmus eh, na rok 2014-15 nemá dostatečné zdroje eh, a že eh, vypadá to, že ta tendence bude stejně negativní i do budoucna. Jde o horizontální platby, které se týkají i programů, které spadají do kompetence jiných výborů a samozřejmě teď i rada, teď parlament musí vyjednávat s radou o rozpočtu a budeme se snažit, aby ty problémy se napravily, ty částky se opravily. Takže teď přejdeme k tomu bodu 7, což je ta tabulka, tedy hlasovací seznam, který se týká těch čísel. A, takže to jsou pozměňovací návrhy, které byly předloženy k rozpočtu a vy víte, že eh, jsme měli lhutu 23. Eh, července a máme 26 pozměňovacích návrhů, které jsme dostali. My jsme se snažili eh, jednat eh, se stínovými zpravodaji, s frakcí a děkuji jim za součinnost a snažili jsme se nalézt řešení konsensuální, pokud možno. A docela se nám to podařilo, děkuji za to. A proto nyní navrhuji, abychom přešli k hlasování, které tímto otevírám a budeme hlasovat o návrhu číslo 1. Kdo je pro? Ne, ne, já se omlouvám. Já jsem se úplně zmínila. Ne. Návrh 24. První je návrh 24. Kavada, Mici, Morgano a tak dále. Takže, kdo je pro? Návrh 24, prosím, zvedněte ruku. Zvedejte řádně ruce, to mi hodně pomůže. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen většinou. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno většinou. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno většinou. Pět. Návrh číslo pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh číslo 6. Ne, já se omlouvám. Aha, teď přejdeme rovnou ke kompromisu 1. Kompromis 1 to je na straně 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. A nyní přejdeme přímo k návrhu 8, eh, to je na další stránce. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 2. To jsou dva návrhy dohromady. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 11. Malteze a spol. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Aha, kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 25 byl stažen a nyní kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A teď přejdeme hned ke kompromisu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. A nyní návrh 16, Jill Evans. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 17, Evans. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a Odsouhlasen. Návrh 18 diakonu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. A návrh 19, 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 20 tedy teď, 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 21. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo se zdržel? Souhlasen. Návrh 22. Kavada, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh číslo 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Jedna kavada. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? odsouhlasen. A teď přejdeme. Adesso passiamo, scusate, alla list... Omlouvám, teď máme hlasovací seznam, druhý tedy hlasovací seznam a mm, to se týká stanoviska. Návrh číslo jedna, Trupel. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh číslo 2. Ne, omlouvám se. Teď přejdeme hned k návrhu 3. Návrh 3, Miriada. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh číslo 4. Rybačka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh číslo 5. Riada, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A tady máme ústní pozměňovací návrh. Víte, že návrhy, některé návrhy, některé návrhy byly eh, eh, předloženy po termínu eh, rady ministrů a takže to byl jediný způsob, jak jsem eh, začlenit tento nový návrh. Takže je to ústní návrh paní Trypel, kdo ho je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Souhlasen. Návrh číslo 7. Tady máme split vote eh, na žádost socialistů. Eh, návrh 7, tedy ve dvou čas, po částech. První část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. A teď budeme hlasovat o druhé části návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh, ústní návrh číslo 2 k návrhu Helgi Triple. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ne, já se omlouvám. Kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Budeme hlasovat elektronicky, nevím, by bylo to jasné, tak radši elektronicky. Allora, ah, scusate. Eh, Omlouvám se. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Ano, tímto končím hlasování. Mhm, 23, 23 pro. Návrh je zamítnut. Kompromiso numero uno. Kompromis číslo jedna. Io ho letto meno. Approveso, scusate, ho letto male. Scusatemi, ho letto male Avevo visto meno davanti. Minus. Ah, per commencer, ok. Allora, allora ho provato, scusate. Aha, omlouvám se, byl souhlasen. Udělala jsem chybu. Eh, takže kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Souhlasen. Hm, návrh číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 13. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Ústní návrh číslo 3. Zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 15. Návrh číslo 15. Rybačka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. návrh ústní návrh číslo 4. Zbrověsky, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 16. Ne, omlouvám se. 17. No, 17 naturalmente, 17, 17. 17, Niriara, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A návrh 18, Miriada, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A nyní tedy elektronicky budeme hlasovat o celém návrhu. E, Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, tím končím hlasování. Výsledek hlasování. Allora, co, allora, pur 24, contre 4. 24 pro, 4 proti, eh, nikdo se nezdržel. Takže pro bylo 24 a 4 proti, 28 hlasovalo, takže já jako zpravodajka děkuji za vaši snahu a samozřejmě teď budeme se snažit bojovat ve eh, rozpočtovém výboru a v celém parlamentu, takže prosím, buďte bdělí, protože musíme obhájit a prosadit zvýšení eh, těchto položek v rozpočtu a tak musíme vyslat jasný signál, že jsme proti škrtům v kultuře a u programu, o kterých jsme hovořili. Děkuji a nyní můžeme Allora, io direi una cosa, possiamo... Takže teď bychom přerušili schůzi, pokud nejsou otázky a vyčkáme, až přijde pan ministr a to bude 10. Máme 20 minut. 20 minut a v 10 hodin tady. Eh, kolegové, prosím, posaďte se. Eh, a, eh, takže kdybyste na chvíli se utišili, děkuji za to, poněvadž skutečně je to pro nás velké potěšení a čest, že můžeme přivítat paní ministrini, za, která je odpovědná v Itálii za školství, za vysoké školství, mm, vysoké školy a věda, vědu výzkum také má v portfoliu paní Giannini, Stefanie Giannini dnes je to pro nás velké potěšení. Eh, I ona již byla ve výboru ITRE na slyšení, a kde hovořila na téma výzkumu a dnes máme téma univerzity, školy. Děkuji. Důvod, proč jsme přesunuli toto slyšení na dnešek, eh, protože včera jsme zde měli ministry, poněvadž včera eh, v Itálii zasedala vláda a právě jednala o reformě školství a i přijala určité důležité strategické rozhodnutí, takže paní ministrině se musela vrátit teď do Bruselu. Paní ministrině eh, eh, nám leží hodně na srdci fakt, že eh, v předchozím funkčním období tento výbor a parlament se hodně angažoval pro to, abychom vyslali pozitivní signál eh, v tom smyslu, že chceme navýšit prostředky v rozpočtu, které byly seškrtány, především na ty několikaleté plány, které se týkají vzdělávání jako Erasmus Plus a další, které se týkají kultury jako Horizont 2020 například. A já si myslím, že Eh, eh, není možné tedy akceptovat škrty, ke kterým došlo v některých těchto programech v roce 2015. Takže proto děkujeme italskému předsednictví, které velice se snaží v radě, aby k tomuto nedošlo. My jsme právě odsouhlasili rozpočet na rok 2015. Eh, s trtivou většinou jsme ho odsouhlasili zde ve výboru pro kulturu a e, samozřejmě teď nás čeká trialog s radou na toto téma a doufáme, že dojde k korekci e, v těchto položkách na program Erasmus 2015. Tam tedy nedošlo e, ke škrtům, ale u jiných ano. Takže zde mm, mm, my i mm, velice zneklidněni jsme faktem, že e, je problém s platbami e, v roce 2014. A tam se to týká programu Erasmus tento rok. Takže e, doufáme, že mm, nemůžeme přece eh, zklamat miliony eh, mladých lidí v Evropě, mm, protože tady to skutečně jde do milionů příjemců nebo osob, takže nemůžeme je zklamat eh, jenom kvůli tomu, že nebudou peníze. A mm, vaše předsednictví, pokud vím, hodně se bude v tomto angažovat a já ti teď dám slovo, aby si nám řekla, jaké jsou priority italského předsednictví a poté nastane diskuze, tedy otázky kolegů, ale ty na ně budeš moci zareagovat nejprve úvod. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji milá Silvio. Děkuji. Dobrý den všem. Je to pro mě eh, velké čest a velké potěšení, že jste mě pozvali a děkuji i, že jste byli ochotni přesunout toto slyšení Eh, důvody řekla paní předsedkyně. A to jsou důvody, eh, které jsou velice zásadní, protože teď u nás v zemi se přijímají důležitá rozhodnutí v, eh, v oblasti vzdělávání. Já jsem velice ráda, že si chcete vyslechnout priority italského předsednictví v oblasti školství vzdělávání. Já to udělám svědomím toho, že italské předsednictví se ocitlo ze dvou důvodů ve zvláštní situaci. A první důvod je, že v podstatě eh, začátek našeho pololetí je zároveň se, nebo došlo ke začátku našeho předsednictví, zároveň se zahájením eh, sedmiletého programu strukturálních fondů, programu Horizon 2020 a i zahajuje se program Erasmus+, což není pouze program pro mobilitu eh, studentů, vysokoškolských studentů, ale je to skutečně eh, strategický program pro uznávání nebo pro, homolo, pardon, pro eh, sladění eh, toho evropského prostoru eh, znalostí. A já si myslím, že pro italské předsednictví je to velká příležitost, abychom se stali takovým nositelem těchto myšlenek v oblasti vzdělávání a školství i vědy a výzkumu a a, a tedy my proto jsme si stanovili významné priority a řeknu vám, jaké jsou ty klíčové, klíčové klíčová slova. A mm, mm, samozřejmě já mm, tento program popíšu eh, dost stručně. A druhá zvláštní okolnost nebo podmínka, to je téma více politické. To je fakt, že italské předsednictví podstatě eh, teď nastupuje v období kdy, přechodném, to znamená, kdy vlastně končí jedna komise a bude nastupovat nová komise a vlastně i v době, kdy zahájil svoji činnost nový parlament. Tudíž eh, naše předsednictví bude muset eh, jak si zasít programy a různé tedy politiky, eh, eh, které ponesou své ovoce až za určitou dobu. A mm, takže my neseme proto důležitou a nevyhnutelnou odpovědnost. To znamená eh, společně se snažit, tedy myslím my, předsednictví, parlament a komise, rada tedy, my se musíme snažit maximálně splnit naše předsevzetí teď za ty čtyři měsíce, které nám zbývají. A obecně řečeno, paní předsedkyně, nejprve dovolte, abych detailně eh, popsala priority italského předsednictví a zde já musím se podělit s vámi o jedno přesvědčení mm, mm, mm, eh, poněvadž víme, že je třeba i eh, zrevidovat tu naši agendu evropského školství. A já to můžu schrnout takto. Stávající krize, to je krize strukturálního typu, ne konjunkturální, já bych řekla strukturální krize. Já myslím, že eh, toho jsme si všichni vědomi. A takže toto lze eh, překonat pouze, pokud budeme investovat, významně investovat, tedy finančně, ale i pokud budeme investovat, jak bych řekla, kulturně, ideově tak abychom strukturálně změnili systémy vzdělávání, školství a vědy výzkumu. Školství, vzdělávání. Protože my chceme vytvořit společnost, která musí být založena na znalostech, to je ta budoucnost, a chceme mít mládež, která bude mít adekvátní dovednosti, tedy kvalit, adekvátní kvalifikace, tak aby mohli se postavit těm novým výzvám, tedy dovednosti, které nemají dnešní mladí lidé a které budeme potřebovat. Takže to by se mělo odrážet v našich programech. Věda výzkum, o tom jsem hovořila tedy v tom jiném výboru, takže velice rychle bych jenom řekla, že skutečně to je velká příležitost pro to, aby Evropa se opět stala konkurenceschopnou. Takže to jsou dvě klíčová slova v oblasti kultury, a vzdělávání, výzkumu. To je tedy klíčové slovo spolupráce, proto abychom měli společnost více solidární a inkluzivní a potom konkurence Evropy vůči zbytku světa. A e, my e, tedy e, to, co rozhodneme dnes, to bude důležité, důležitým předpokladem pro splnění našich cílů. A základní pilíře našeho programu asi ty znáte. Já to rychle připomenu. To je růst a zaměstnanost, růst, kvantitativní tedy, ale i, jak jsem řekla, musí dojít ke skutečnému kvalitativnímu pokroku a zaměstnanost, a potom prostor svobody a bezpečnosti pro plné uplatňování občanských práv, tedy pro všechny občany, a potom strategická, silnější, strategičtější role Evropy ve světě. Takže agenda, program předsednictví právě samozřejmě zcela přirozeně sleduje tyto tři základní osy, které se týkají interních vnitřních politik, ale i prostřednictvím těchto politik interních i by se měla posílit role Evropy ve světě. Naše hlavní priorita je i e, e, v agendě, e, kterou máme, agenda prorůstová agenda by měla více se zaměřit na vzdělávání školství, včetně tedy na vzdělávání mladých, technické odborné vzdělávání, to musím zdůraznit, to je důležité téma, to je zásadní téma, mm, protože mm, pokud nebudeme mít vzdělané lidi, kvalifikované lidi, tak nebudeme moci eh, zajistit pracovní sílu pro kvalifikované posty, kvalifikovaná místa. A mm, samozřejmě mm, i zde potom je ten, eh, a je třeba i, abychom nastolili správný vztah mezi školstvím, tedy školskými ústavy a mm, eh, reálným světem, trhem práce, podniky. A určitě my bychom měli diskutovat tedy o roli vzdělávání školství v kontextu revize strategie Evropa 2020. To, o tom bychom měli jednat. Revize této strategie je nutnost, to je naše politická povinnost, já bych řekla i kulturní povinnost a musí to být i velká příležitost pro to, abychom a abychom aktualizovali eh, cíle, které jsme si stanovili před určitou dobou a třeba se eh, zjistí, že nebudou moci být realizovány, takže je třeba aktualizovat. A zde musíme zdůraznit i pozitivní dopad eh, investic do vzdělávání školství pro vzájmu tedy udržitel, eh, udržitelné ekonomiky a pro vytvoření tedy trvalých pracovních míst, takže to je nutné teď. To je mm, úkol číslo jedna vzhledem k nezaměstnanosti a, předem, a především nezaměstnanosti mladých. Také bych řekla, že integrace a rozvoj evropského eh, systému eh, vysokého školství, vysoko, vysokoškolského vzdělávání, takže to znamená také strukturální změny. Já bych řekla, zde bychom měli více diferencovat eh, ty jednotlivé eh, programy, vzdělávací programy, tak aby skutečně ty eh, vzdělávací programy splňovaly ten cíl a to je růst a zaměstnanost. A samozřejmě zde je třeba tedy i tomu uspět působit eh, ty jednotlivé silaby, eh, programy, které se eh, nabízí tedy, ať je to tedy v těch cyklech, třetích cyklech, to znamená od věku 18 let a výše, ať je to v tom postgraduálním vzděláváním, ať je to i to vzdělávání celoživotní, které je nezbytné, kdy již se to týká osob, které působí na trhu práce. A zde je třeba i mít možnost měřit, měřit tedy ty eh, dovednosti eh, a, a, a mm, je třeba, aby to byly tedy dovednosti, které budou relevantní a budou se měřit. Je nezbytné, abychom tedy obnovili E, e, toto znalostní panorama a aby tedy docházelo ke vzdělávání e, po celý život. A samozřejmě zde mm, to bude mít samozřejmě pozitivní ekonomické dopady, ale kromě toho i vlastně se zvýší možnost integrovat občany tak, aby aktivně mohli participovat po celý svůj život a to posílí i společenskou ekonomickou dynamiku e, dané země, ale i celé Evropy a posílí to mobilitu. Takže je nejlepší způsob, jak tedy pracovat na tomto vztahu mezi tedy e, vzděláváním a růstem, e, tak tomu se bude věnovat 12. prosince rada právě, kdy předsednictví předloží své závěry na téma podnikání to je jedno z nových témat vlastně v našich evropských úvahách, ale je to jedno z velkých témat, o, o kterých se hodně jedná v řadě zemí, již třeba v Itálii. To je velice aktuální téma. Je to vlastně poprvé, kdy se o tomto tématu bude jednat na evropské úrovni a závěry se snaží o tom, jak eh, i mm, děti, mládež vychovávat v podnikatelském duchu na základě výměny nejlepších zkušeností, tak aby byli schopni třeba se pouštět do různé té samostatně výdělečné činnosti, tedy začínat podnikat hned. Víte, že my máme zde doporučení Evropského parlamentu z roku 2006, kdy se apeluje na to, aby se právě právě rozvíjeli ty průřezové dovednosti. A e, takže ne jako, jedno jako předmět vzdělávací nebo disciplína, ne, to je mm, téma tedy mm, vzdělávání k tomu podnikatelskému duchu, to je téma průřezové, protože to se spíše týká chování, postojů, tvůrčí činnosti, schopnosti jako analyzovat problémy, řešit problémy, e, kdy vlastně vzdělávání se stane e, prostředkem pro eh, problem solving, pro řešení problémů, takže to je eh, něco, co musí být takto jaksi kulturně zakotveno eh, potom, což zatím tak není. A takže je to tedy interdisciplinární záležitost. Je to spíše otázka metodická než tematická, jak řekla. A pro tento cíl je nezbytné změnit způsob myšlení. A já si myslím, že musí dojít k, skutečnému změn, ke skutečné změně paradigmatu, kultury. A, mm, protože zde u nás zatím občané jsou k tomu trochu laxní, nebo eh, u nás lidé nejsou zvyklí eh, být iniciativní a eh, třeba zvládat rizika mm, a odpovědně tedy, mm, nebo řídit tedy svůj život v tomto smyslu. Takže je to kulturní změna a proto je třeba i e, přehodnotit naše vzdělávací systémy. To je zásadní. A naši učitelé také na to musí být připraveni, řádně připraveni. Tudíž e, téma e, vzdělávání učitelů, školení školitelů, to je tedy další nová výzva a to je další zásadní téma. A myslím si, že posílení spolupráce mezi eh, světem tedy škol, školským systémem a eh, podniky, tedy světem ekonomiky, to je zásadní. Na tomto vztahu musíme společně pracovat. A jenom bych chtěla ještě zdůraznit, že vlastně poprvé si myslím na radě ministrů eh, se i plánuje Eh, zapojení ministrů eh, eh, odpovědných za školství trojky, tedy toho tria členských států a ti se zapojí teď do diskuze, protože tato témata podle nás se musí řešit průřezově. Naše druhá priorita se týká obnovy diskuze o roli vzdělávání v digitální éře, což je téma konference 11. prosince v Bruselu, to je konference, které na toto, konference, kterou na toto téma budeme organizovat spolu s komisí. A Cílem této konference 11. prosince bude tedy se zaměřit na potenciál, který skýtá tzv. digitální vzdělávání. Eh, půjde o to podívat se na to z pohledu stávajících vzdělávacích systémů a my zde máme evropskou iniciativu, která se nazývá Opening Up Education a tady jde o to i obecně upozornit na roli vzdělávání při předávání hodnot v zájmu toho, abychom vychovávali tedy odpovědné občany. Tady nejde o to vytvářet nové digitální infrastruktury. Ne, tady jde o to mít nový pohled na to, co již technicky eh, existuje. Tedy eh, to jsou ty kognitivní modely, eh, které by měli získat školáci, studenti od mm, samého počátku mm, ve škole. A jde já bych použila tento termín, kolegové, jde o to, že skutečně vzniká sku, skutečná revoluce, no, skutečná technologická revoluce. A takže proto potřebujeme i zavést nové didaktické modely, nové metodické eh, eh, modely eh, výuky ve, ve třídách, a takže nové modely chování, přístupy, nové přístupy, takže to bude další důležité téma. A určitě všechno toto ideově zapadá do evropského prostoru e, znalostí, což je něco, na čem jsme se dohodli. A já si myslím, že mm, toto budeme e, schopni realizovat, pokud budeme i schopni splnit naši třetí prioritu. A to je Evropa dnes e, má vlastně eh, takový symbolický eh, program a to je Erasmus a teď nový program Erasmus+, Plus a to je program, který musí být ochráněn. Zde tedy připomínám apel paní předsedkyně, eh, která hovořila o tom, že je třeba mm, si zachovat eh, tento důležitý program, eh, program Erasmus pro lepší mobilitu, ale je třeba i lépe tento program využívat, tak abychom posílili i mezinárodní spolupráci mezi vysokými školami a aby tento, eh, abychom i více tady šířili ty programy mobility studentů. Cílem našeho předsednictví mm, je, cíl našeho předsednictví je stejný jako cíl parlamentu, takže zde eh, i proto podpora parlamentu pro nás bude zásadní a strategická. Toto přichází v okamžiku, kdy mm, program mobility to víte vy lépe než kdo jiný, z jiných výborů, to víte lépe. V podstatě to se stal, e, z toho se stal jediný program, který je schopen absorbovat všechny ty předchozí iniciativy, které jsme měli dříve v této oblasti. A je třeba, aby e, i chom flexibilněji byli schopni proto využívat zdroje e, a s tím, že samozřejmě musíme plnit ty jednotlivé specifické cíle toho programu. Generace Erasmus jak eh, se často říká, to je eh, vlastně i eh, populace 3 milionů mladých lidí, kteří za posledních 20 let mohli tedy využívat, využívat tento program a teď se i plánuje, že by to mělo být tedy 5 milionů a já myslím i ty 4, to je rozumný cíl, ale ještě bychom měli tedy se snažit rozšířit tento program na všechny zájemce v Evropě. A já si myslím, že i zde bychom měli se snažit i zvyšovat eh, další znalosti, jako lingvistické znalosti, i mm, protože to určitě je předpoklad pro to, abychom zlepšili eh, ty globální kompetence, tedy dovednosti evropských studentů v příštích letech. A čtvrtá eh, priorita kterou si stanovilo italské předsednictví. To se týká jednoho segmentu eh, vyššího vzdělávání eh, já, to je doktorské eh, vzdělávání, tedy mm, ta, mm, ta třetí úroveň. Statisticky na mezinárodní úrovni je prokázáno, že tam, kde Eh, to doktorské vzdělávání eh, roste, rozšiřuje, tak tam dochází k i k lepšímu rozvoji a prosperitě, se zvyšuje prosperita dané země. A máme za to, že eh, z tohoto důvodu třetí cyklus tedy to mm, eh, musí tedy být vzděláváním interdisciplinárním, internacionálním, tedy mezinárodním a intersektorovým, tedy mezioborovým. Takže to je anglicky to triple I. A z tohoto důvodu jsme tomuto tématu eh, věnovali jednu akci, která se bude konat v Padově v listopadu 21. a 20. 21. 20. listopadu. Cílem je posílit eh, i mezinárodní charakter eh, těch doktorských programů, především výzkumných programů, což zapadá do bolenského procesu. Víme, že eh, tedy se na toto téma v Bukurešti tedy konala Eh, konference. Samozřejmě eh, zde boloňský proces to je eh, další taková osa důležitá a v podstatě do, tento proces se stal velkým profesem pro strukturální harmonizaci vzdělávání v Evropě. A týká se to vlastně i některých dalších zemí. A mm, Tady jde o to i e, stanovit e, společný vyšší standard e, evropského systému školství a to bude právě téma toho semináře. Tento seminář se zaměří především na tři body, které vyplývají z toho boloňského procesu. A samozřejmě První, první bod je, že se provede bilance eh, toho, co se stalo v posledních 15 letech v této oblasti a potom se bude hovořit o nové politice implementace tohoto procesu, tedy boloňského procesu v příštích letech. A paní předsedkyně ještě v pár minutách eh, závěrem Eh, tohoto krátkého eh, projevu o italských prioritách, dovolte, abych doplnila tři nová témata, která možná budou zajímavá pro příští diskuze a podle nás jsou strategické. První téma se týká italského příspěvku k úvaze o welfare, o blahobytu ve škole, o, i o, tedy, e, o tom, že škola by měla děti vychovávat ke správným návykům, třeba i tedy e, návykům stravovacím a e, jiným tedy návykům, takže je to, to ty tedy stravovací návyky a tato výchova k tomuto, to bude dalším tématem Eh, expertů v rámci EXPA 2015. Dále výuka cizích jazyků a další eh, dovednosti, které eh, také děti potřebují, jako třeba hudební výchova. Já si myslím, že to je přece další takový důležitý pilíř humanitního vzdělávání, eh, což je jeden z základních vlastně charakteristik evropského školství. A mm, potom eh, Potom i jde o to tedy eh, jazykové dovednosti. Ano, mm, tedy samozřejmě tady Mm, mm, to ještě neskončilo. My máme slogan v Evropě United in Diversity, tedy jednotní v rozličnosti. Samozřejmě zde my máme 24 oficiálních jazyků a máme další ještě. Mm, Eh, takže je třeba, abychom eh, našli tedy možnost i více mezi sebou komunikovat. Eh, tedy plury, plurijazyčnost se musí změnit v multijazyčnost a to musí být i reflektováno ve školách. A nakonec další téma, které je e, drahé našemu předsednictví a já doufám i vašemu výboru, to je e, lepší interakce mezi sektorem kultury a školství, větší propojení mezi kulturou a školstvím. Itálie je skutečně hlavním městem hmotného kulturního dědictví i nehmotného dědictví. Takže já myslím, že my eh, v tomto eh, eh, sektoru máme své velké zkušenosti a proto i náš eh, ministr pro kulturu v Itálii. I se hodně snaží tedy o to, i aby tedy kultura eh, a ty sektory s tím spojené byly vlastně místem, kde se budou vytvářet pracovní místa, a jde třeba o archeologický výstup, muzea a tak dále. Takže to si všichni přejeme. A já myslím, že to může být také předmětem naší diskuze v oblasti tedy diskuze o vzdělávání a školství v Evropě. Takže to je velice stručná prezentace našich priorit, paní předsedkyně. Jsou to priority, které se týkají tedy eh, školství, ale i odborného vzdělávání. A eh, já eh, si myslím, že určitě pokud eh, budeme pracovat podle těchto priorit, tak určitě eh, přispějeme k tomu, že eh, úspěšně zahájíme ty, ten další sedmiletý program. Děkuji. Děkuji, děkuji paní ministrině Janiny. Já si myslím, že tady teď se před námi začátkem tohoto funkčního období otevírá určitá nová perspektiva. A já si myslím, že to je velice vhodné právě, že jste přišli s určitými tematikami, které jdou za rámec, časový rámec vašeho předsednictví a, mm, a my tedy eh, máme mm, o tato téma ta veli, velký zájem a určitě i přijdeme s našimi iniciativami. iniciativami. A jde o to tedy, abychom e, my tedy i úžeji pracovali s radou ministrů odpovědných za školství. A zde ty nám v tom dáváš dobrou zprávu, to znamená, že se budou více zapojovat e, tito ministři a ti ministři budou více tedy pracovat, spolupracovat mezi sebou, tedy v těch různých formacích, protože zatím to chybělo. A to mm, a e, tyto e, vztahy tedy zatím chyběly, takže to je důležité, protože e, já myslím, že strategické téma jsou dovednosti a zaměstnatelnost. A, takže teď dám slovo těm, kteří požádali o slovo. První je paní. No. Mluvám se paní Komodíny za EPP, aha, já se omlouvám, a potom Libačka, paní Libačka. E, e, děkuji, e, paní ministrině, já vám děkuji, že jste přišla k nám a také děkuji vám za projev, za zprávu. Dovolte, abych učinila dvě otázky angli- anglicky. Já Samozřejmě eh, si cením to, jak jste tady předestřeli priority italského předsednictví, tak jak jste je popsala ve zprávě, kterou jste nám dala k dispozici. A eh, to zejména pokud jde o um, ehm, doktorantském vzdělávání, otázce eh, dobrého vzdělávání. Futuro nell'educazione anche primaria e secondaria. I would like to highlight... Chtěla bych zdůraznit dvě otázky. První se týká předčasného odchodu eh, ze škol. Ministři vzdělávání již v minulosti se zavázali, že eh, se vynasnaží, aby došlo ke snížení, dramatickému snížení předčasného opouštění školní docházky protože to samozřejmě pak má návaznost i na vstup na trh práce a je to tedy i součást boje proti nezaměstnanosti mladých. Pokud můžete, ráda bych od vás dostala informace o třech aspektech. Jakou prioritu bude předsednictví věnovat této otázce, jaké zdroje se bude snažit vynaložit a má předsednictví na mysli nějaká konkrétní opatření nebo kroky, která by doplnily současnou práci, která již probíhá. Další okruh otázek se týká podnikatelských příležitostí pro mladé. Vy jste to eh, zmínili, eh, podnikatelství pro mladé. A já vím, že existuje taková kultura eh, určité averze vůči riziku, vůči ochotě přijímat podnikatelské riziko. Proto je důležité eh, snažit se prosazovat podnikatelského ducha i prostřednictvím vzdělávacího systému. Tomu by eh, rovněž měla být dána eh, značná priorita. Ovšem mladí lidé, kteří vstupují do světa podnikání, čelí určitým praktickým překážkám. Například přístup eh, k financování, získávání financí ze strany bank. A dále eh, eh, riziko, že zaručí, že se budou i ručit vlastním majetkem za získání takových úvěrů. Takže mě by zajímalo, jak chce předsednictví postupovat v této kapitole, jakým způsobem budete Eh, prosazovat podnikatelství, eh, podnikání mladých a usnadňovat ho a jak chcete propojit tuto prioritu s odstraňováním těch uvedených překážek, které mladým lidem brání začít podnikat. Děkuji. Děkuji, paní Komodiny, paní Libačka. Prego děkuji, e, paní Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní ministrině, děkuji vám za to, že jste tady představila tuto problematiku. Děkuji za to, že jste nás seznámila s prioritami v oblasti vzdělávání a rozvoje. Vaše filozofie mi je velice blízká v tomto ohledu. Dovolte mi, abych postupně probrala témata tak, jak jste je zde představila a položila otázky. Za prvé, výzkum. Hodláte využít období italského předsednictví proto, abyste podpořili nové cesty v této oblasti? Budete využívat eh, této doby předsednictví, abyste se snažili využít výzkumu, a to v době, kdy zdroje, které jsou eh, alokovány v dobách eh, rozpočtového deficitu, nejsou postačující? Pokud chceme vytvořit ekonomiku, která by se opírala o eh, vědeckost, pak musíme dát prioritu výzkumu a vývoji přesto, že prožíváme období rozpočtového deficitu. Druhá záležitost se týká podpory profesních aktivit. My budeme mít příležitost ještě o tomto tématu hovořit. Duální vzdělávací systém je velice důležitý, a to pro každou etapu vzdělávání mladých lidí. Je nutné, aby mladí lidé se neseznamovali pouze s teorií, je vhodné, aby tato eh, teorie byla provázena eh, praxí. To znamená praktická zkušenost všude tam, kde je to možné. A zdůrazňuji znova v každé etapě vzdělávání. A také v etapě doktorantských studií. Eh, my máme mládež, která Eh, ukončuje vysokoškolské vzdělání a nedokáže najít uplatnění na trhu práce. Máme zde vysoce vzdělanou mládež a proto je velmi důležité, aby toto duální vzdělávání bylo zavedeno a abychom měli k dispozici jakousi evropskou eh, databázi pro eh, praktické zkušenosti. Nejedná se tedy pouze o vzdělávání teorií, ale o praktické průpravy. Musíme se snažit stimulovat, podněcovat toto duální vzdělávání tak, aby mladí lidé byli schopni také e, zvládnout mnoho jazykovou vybavenost Evropské unie. Italské předsednictví by měla zajistit právě větší spolupráci mezi ekonomickými aspekty a kulturou. A proto bych navrhla, abychom v dobách eh, fascinace technickými studiemi eh, mohli poskytovat také stipendia právě na podporu studentů na těchto technických univerzitách ale zároveň, abychom nepouštěli ze zřetele humanitární studia. Máme například studenty, kteří třeba budou chtít studovat stavební fakultu, ale zároveň studovat na humanitárních fakultách. I tyto studenty bychom měli stipendii podparovat. Omlouvám se, ještě bych se vrátila k ekonomickým aspektům a tady bych eh, chtěla zmínit jeden příběh. Když jsem byla ministriní vzdělávání v Polsku, tak jsem zavedla právě podporu podnikání mladých. A jeden student komentoval tento přístup následně. Co tato ministrině eh, může přinést za podnikatelského ducha do vzdělávání, eh, kdyby eh, byla skutečně podnikatelská, tak by nebyla ministriní vzdělávání. Jde o to, abychom využili tohoto potenciálu. Petra Kamerevert, Frego. Petra, prosím. Srdečné díky, paní ministrině. Ve vašem vystoupení jste dala jasně najevo, že máte velice náročný program z hlediska italského předsednictví. A e, musíme si uvědomit, že toto předsednictví trvá pouze půl roku a navíc musíte čelit e, potížím, které e, máme v této oblasti z hlediska subsidiarity ve vzdělávání. My se snažíme poskytovat celou řadu doporučení, ale musíme doufat, že členské státy eh, toto přijmou za vlastní a prosadí to v praxi. Takže teď bych hovořila o prvním bodu a navázala bych na to, co právě uvedla moje kolegyně ohledně duálního vzdělávání. Já si myslím, že oprávněně jsme přijali Eh, garance pro mladé, záruky pro mladé zde v parlamentu. A zde se představitelé státu a vlád shodli. A eh, bylo rozhodnuto, že budou vyčleněny prostředky. Já si myslím, že zde se musíme zabývat obrovskou nezaměstnaností, která existuje v jižních státech, ale proti tomu nemůžeme bojovat eh, několika projekty. Eh, je zde potřeba strukturálního přístupu. A mm, nechci samozřejmě stále vyzdvihovat německý systém a říkat, že ho musíme všichni přebrat. Ale jsem přesvědčená, že německý duální vzdělávací systém, který byl zaveden před mnoha lety, lety je určitou odpovědí na praktickou průpravu právě v podnikcích a to zvláště v dobách, kdy potřebujeme tyto pracovní síly. A zároveň eh, se jedná o eh, státní odpovědnost. Ale není možné, aby toto platil pouze stát. Je nutné, aby také podniky se podílely na eh, vzdělávání těchto pracovníků, které budou potřebovat ve svých podnicích. Já vím, že italský stát před mnoha lety se již pokusil vybudovat tento systém. Ovšem eh, nepodařilo se to úplně, protože podniky řekly, to je úžasný nápad, ale bude platit stát. Já si myslím, že tento systém je dobrý systém a i dlouhodobě může bojovat proti nezaměstnanosti mladých, protože je možné vzdělávat mladé právě v těch oborech, které ekonomika potřebuje. Jaké aktivity chcete eh, podnítit v této oblasti? Ne v tom smyslu, že by členské státy doslova přebírali tento systém, ale aby eh, se přiblížili tomuto duálnímu systému s ohledem na specifika, která existují v jednotlivých státech. Druhý bod, o kterém jste hovořila, byl bod, kterým jsme se velmi zabývali eh, v minulých, v eh, minulém legislativním období. Je eh, to kompetence v oblasti médií. To je velmi důležitá záležitost. Lidé musí být kritičtí z hlediska nových médií a musí být také schopni zmapovat nejenom příležitosti, ale také nebezpečí, které číhá na každém kroku. A v tomto smyslu bychom rádi věděli, jaké iniciativy připravujete. A záležitost je pro mě také důležitá, a sice je to bloňský proces. Já myslím, že cíle, které jsme si stanovili, jsou stále správné. Ale minimálně v Německu, ale také v některých jiných členských státech mám dojem, že realizace toho, co jsme mm, si přijali za znešené cíle, je v realizaci nepostačující. Zjišťujeme, že e, když mm, lidé dostali stipendium e, a studovali v rámci Erasmu někde v cizině, tak toto studium není dostatečně uznáváno v té zemi, z které student eh, pochází. Dále zde není slučitelnost mezi jednotlivými programy, takže univerzity nevždy uznávají to, co se vyučuje eh, v jiných státech. To souvisí i s přehraniční problematikou. Já se domnívám, že cíl zůstává i nadále správný, ale eh, musíme se zaměřit na postupy členských států. A pokud byste mohli v tomto smyslu vyslat určité impulzy, zvláště z hlediska členských států, které jsou odpovědné, abychom věděli, kde jsou nutné určité korekce a úpravy, pak si myslím, že bychom pomohli studentům eh, v Evropské unii a studium by jak se bylo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 já si myslím, že v půlce eh, roku není možné dosáhnout eh, nějakých eh, příliš výrazných výsledků, ale mnohokulturnost je součástí Evropské unie a je to také důležité z hlediska vzdělávacího systému. To je velice důležité. Musíme si uvědomovat existenci mnoha kultur to je také relevantní z hlediska eh, ochrany menšin eh, Rómů. A v této souvislosti mám určité obavy. Když hovoříme o mnohojazyčnosti a mnohokulturnosti, tak musíme hned v této souvislosti pomyslet na Erasmus. Erasmus je eh, určen pěti tisícům studentů. To je samozřejmě krásné, ale jde o to, aby tato mnohokulturnost byla také podporována v školním systému. A tady mám na mysli eh, nejenom výuku cizích jazyků. Víte, že menšiny jsou výraznou součástí našeho života. Děkuji, paní Tum. A pan Maltéze nyní má slovo. Já bych chtěl poděkovat paní ministrině za důraz, eh, se kterým eh, chce bojovat, jak důrazně chce bojovat za Erasmus. A vlastně to již i jsme Eh, slyšeli ve Štrasburku od eh, našeho premiéra, ale existují nějaké konkrétní postupy. Naše eh, předsedkyně výboru chce, abychom vystoupili na barikády, abychom Eh, obhájili Erasmus, který je předmětem škrtů. Ano, ty škrty vlastně jsou, protože ty platby stejně eh, chodí vždycky pozdě a takže já bych chtěl tady se přidat tomuto apelu paní Kosta a, a chci, aby italské předsednictví se zapojilo do této bitvy. A i bych rád, aby podpořilo italské předsednictví naší paní předsedkyni, která se psala dopis panu Junkerovi a bude chtít i, aby chom eh, měli jasné kompetence příštího komisaře pro kulturu. Italská vláda hodně bojovala za jméno kandidáta v rámci vyjednávání. Hodně jsme bojovali za paní ministrině Mogherini. Ano, tak já bych rád, aby Itálie také bojovala i za e, e, e, toto v nové komisi. Erasmus Plus, tento program, podle mě tam jsou určité diskutovatelné prvky, jako například zavedení systému pomoci bankám, které budou půjčovat studentům. No, podle mě tady to úplně jaksi převracuje na hlavu eh, tedy ten celý systém tedy eh, eh, těch grantů studentům a mm, vlastně tady si myslím, že mm, přece Erasmus by neměl být na tom postaven, ten vychovává k občanství. A dále byste tady slyšela principy, kterých si velice ceníme. Eh, vaše vláda hodně toho dělá v oblasti kultury, vzdělávání a během tohoto vašeho proletí bych rád věděl, že aby bylo jasné, že Eh, sice to všechno tady slyšíme, ale že naše země, která je tak bohatá na kulturu, tak v podstatě jakoby ustupuje od těchto principů, protože tam je i nižší eh, eh, třeba vzdělanost. Děti opouštějí školu dřív mm, před dokončením docházky, takže tam spíš dochází k ústupu kultury. A mm, takže já si myslím, že vláda by měla se více snažit zvrátit tuto tendenci u nás doma. Děkuji, pane Maltézi, a nyní má slovo paní Adinolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Jak vidíte, i já chci mm, poděkovat a děkuji za ty zajímavé otázky, které jste jsme slyšeli. Já zde vítám paní ministrini a doufám, že jste mm, přišla sem odpočatá po e, dovolené a e, že budete vehementně pracovat e, tyto čtyři měsíce. Já musím říci, že my jsme se hodně snažili vlastně, abychom i vytipovali e, témata, e, u kterých e, máme určité otázky, konstruktivní otázky, ano, ty máme, ale Eh, já eh, eh, mám zkušenosti jako učitelka, já jsem mám klasické vzdělání a znám archeologii a musím říci, že na jihu Evropy máme 45 nezaměstnanosti žen a na to já chci upozornit. Takže téma vzdělávání mladých lidí, to je něco, co mi skutečně leží na srdci i z tohoto titulu. A já bych ráda, že když tedy hovoříme o evropském vzdělávání, tak když e, se na to podívám, tak tam vždycky z toho vyplývá, jak na tom Itálie špatně. E, například 22 třeba my jsme na tom, my v posledním roce, my jsme, máme méně absolventek škol než předtím. To znamená, děti odchází dříve ze školy než je nutné. V Itálii je to 22%, když to evropský průměr je 11%. A pod potom, tedy když někdo ukončí školu, tak pouze 55% eh, eh, tedy eh, dosáhne tedy na diplom potom a potom my jsme hůře na tom, i pokud jde o školství. My hm, jsme první i ve špatných věcech, jako je obezita. Dokonce 35 obezních dětí údajně v Itálii. Takže já se ptám, paní ministrině, Evropa to je mimořádná věc, protože to je pro nás velká příležitost a jak vidíte, u nás ten systém je jeden z nejhorších a takže se ptám, co vy s tím uděláte za ty čtyři měsíce a já se ptám, jak vy se teď tady cítíte takto, tedy před námi tady, dívat se tady na nás, když my jsme vlastně poslední ve všech možných eh, rubrikách ve všech možných analýzách evropských školských systémů. Takže vy tomu říkáte best practices. Takže co vy byste chtěli, z čeho vy byste se chtěli poučit a co byste chtěli vy, vy získat z evropského systému a přinést k nám? Děkuji. Takže takže prosím, tady eh, nemůžete z toho dělat eh, rozpravu v italském eh, parlamentu, jako to ne, prosím vás. Takže to ne, tady prosím, aby to byly otázky, které zde jsou relevantní našemu parlamentu. Pan Gramatika. Já jsem velice šťastný, že jsem se mohl setkat s italskou ministriní vzdělávání. Během svého výkladu hovořila o hlavních problémech rozpočtové povahy, zvláště v souvislosti s Erasmem+. Já mám jednu otázku. Především. Já jsem novým poslancem v Evropském parlamentu. A jakmile jsem se dostal do Bruselu a Štrasburku, tak jsem začal naslouchat eh, všem představitelům, zvláště také panu Junkerovi, a všichni hovořili o významu vzdělávání a průpravy a odborností. Vy jste se o tom zmínila také a řekla jste, že je velký rozpor mezi prohlášeními a činy v oblasti kultury, vzdělávání a to ovšem e, není patrné, e, zvláště v období krizí, které prožíváme v těch jižních zemích. Ta krásná prohlášení eh, jako by byla určena tomu, abychom neviděli realitu. Já bych chtěl ještě zmínit jednu věc v souvislosti s programem vašeho předsednictví. Myslím si, že byste se měli snažit o to, aby ta krásná prohlášení eh, byla realizována v praxi. Mám jednu otázku. Mohl jsem konstatovat, že v Evropské unii existuje dosti starý problém, který se stále zhoršuje z důvodu ekonomické krize a také z důvodu eh, současných trendů. Je tady otázka, o které se hovořilo, hovořilo se o klasickém vzdělávání, humanitárním vzdělávání, to znamená e, filozofie, historie. A to vše nyní jako by bylo dáváno stranou ve prospěch zaměstnavatelnosti. Já jsem profesorem fyziky, takže Tady bych samozřejmě měl být nadšen. Jedná se o aplikované eh, vědy, které dostaly velkou podporu ze strany EU. Ale humanitární eh, vědy jakoby eh, mizí. A přitom je to základ evropské kultury. Děkuji, pane gramatika, a nyní má Kolegyně Šojdrová. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, paní ministrně za to, že zdůraznila eh, tu roli eh, italského předsednictví ve spojení kultury a vzdělávání. Myslím, že tím navazuji na řadu apelů, které tady již zazněly a nebudu to opakovat, ale skutečně Itálie je pro mě místem, kam bych jela za kulturou, možná někdy za dobrým fotbalem, ale určitě za kulturou a ehm, chtěla bych eh, se zmínit jenom o jednom takové, takové pochybnosti, možná ehm, doporučení. Vy jste eh, naznačila potřebu revidovat cíle strategie 2020 nedoporučovala bych eh, znejisťovat eh, odbornou veřejnost protože ty cíle v oblasti vzdělávání jsou nastaveny podle mého názoru velmi dobře ty dva hlavní strategické cíle to znamená terciární vzdělávání pro občany fifty tedy populace eh, aby dosáhlo terciárního vzdělávání a ten druhý cíl je to aby méně než ten občanů nedokončilo eh, vzdělání. Eh, to jsou důležité strategické cíle a já předpokládám že u nich jste tu revizi nezamýšlela a nedoporučovala bych protože právě erasmus je na tyto cíle nastaven. a vy jste o řadě těch dílčích cílů tady hovořila velmi bych podpořila mm, aktivitu která možná není tak zdůrazňována ale také jste ji zmínili a to je podpora e, vzdělávání e, jazyků jazykové vzdělávání v souvislosti právě e, s možností výměnných pobytů. Mm, myslím že v v tom celkovém programu zatím právě vzdělávání učitelů i studentů v oblasti jazyků eh, by mělo být ještě posíleno. Eh, na konto tady kolegyně, která kritizovala situaci v Itálii, bych řekla, že Itálie nemá nejhorší výsledky ve všech kritériích eh, v letošním roce, pardon, v loňském roce 2013 vyšly výsledky PISA 2012 a Itálie je na tom lépe než například Česká republika, pokud se týká eh, toho jak žáci rádi chodí do školy ale to si budeme řešit v české republice doma. <laughs> rozhodně nebudu po vás chtít abyste mi pomáhala řešit tento problém aby čeští žáci měli rádi svoji školu to je úkol který si musíme řešit v české republice. Eh, velmi děkuji za, to, za tu eh, iniciativu zhodnotit boloňský proces a jeho dopady to je velká ambice. Eh, my ji potřebujeme potřebujeme to zhodnocení a potřebujeme si říct co dál v čem prospívá k tomu aby evropské univerzity skutečně byly ty nejlepší a v čem nás to naopak brzdí možná. Eh, čili eh, velmi vítám tuto vaši iniciativu. na závěr tedy spíše takovéto obecné doporučení neměňme ty dlouhodobé zásadní strategické cíle které myslím že jsou správné eh, které poskytují jistotu všem kteří se zapojují do všech programů a projektů a za druhé vám chci poděkovat za vaše komplexní myslím že velmi dobré iniciativy které jste zde představila děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Jenom bych chtěla říci, že máme trochu málo času, takže máme i spoždění. Tak ještě tady máme pět eh, eh, řečníků a tím uzavírám seznam řečníků. A, mm, takže eh, skutečně bych ráda, abyste byli struční. Máme zde Eh, potom ještě paní ministrině, která bude chtít odpovědět. Takže prosím, kolega, kolegyně Ward. Děkuji. Ta prezentace na mě působí nesmírně pozitivně, protože je jasná a propojená, soudržná. A to nám chybělo. Bylo velmi těžké komunikovat evropské hodnoty našim občanům bez této soudržnosti. Zatímco váš program je soudržný. A to se mi líbí. Podporuji hodně z toho, co zaznělo, zejména odstraňování překážek, um, kterým čelí mal, mladí lidé, abychom mohli zanechat lepší Evropu mladým lidem. Na tom se asi všichni shodneme. Je důležité najít ty překážky, pochopit je a snažit se je odbourat. Ještě trochu chci pohovořit o e, podnikání, protože umělci jsou vlastně takový e, zároveň e, sériový podnikatelé, snaží se udělat něco z ničeho. A Peter Brooks, který napsal knihu Prázdný prostor, Empty Space, říká, dejte umělcům volný prostor a oni v něm vytvoří v tom prázdném volném prostoru něco úžasného. Takže opravdu podnikání eh, po boku eh, vlastně eh, kulturních praxe je naprosto smysluplné. Včera se tu hovořilo o bezpečných místech na hraní. Já teď jsem tím nemyslela na hraní jako dětské hřiště, ale v tom smyslu prostor, kde se můžeme snažit experimentovat a nebát se třeba jednou neuspět a zkusit to znovu. Byla bych ráda, kdyby se do toho zahrnulo také sociální podnikání, protože podnikání někde může být dosti sobeckou záležitostí a v mnoha ohledech nás dovedlo právě tam, kam jsme podnikatelé e, typu bankéřů a dalších, kteří myslí spíše jenom na vlastní profit, to nejsou ti podnikatele, které já mám na mysli do budoucna. Takže to, to sociální podnikání je mnohem zajímavějším způsobem, jak povzbudit a podpořit zodpovědné občanství. A pokud jde o oblast digitální, tak myslím, že existuje hodně osvědčených postupů i mimo Evropu a je naší povinností podívat se i do méně rozvinutých zemí, kde nicméně lidé rozvíjí naprosto úžasné věci a právě věci, které často vzešly z krize, která tam je. Třeba moje učitelka Sugata Mitra, indická eh, eh, profesorka Eh, eh, IT, která eh, se zasadila za to, aby se počítače dostali do slamu v Indii, do rukou lidí, kteří nikdy předtím neměli počítač v ruce a v podstatě je to vytrhává z chudoby, naprosto to revolučně mění jejich život. Neměli bychom být arrogantní a myslet si, že jenom my máme osvědčené postupy, neboť se můžeme učit i z postupů jinde ve světě. A ještě jedna věc, kterou byste mohla skladat za užitečnou. Eh, iniciativy vyššího vzdělání pro iniciativní společenství jsou koordinovány univerzitou, teď nevím, myslím, že je to Bristolská univerzita nebo eh, univerzita eh, jeho západní Anglie. Je to tedy iniciativa pro zapojení občanů a bylo by zajímavé slyšet i o vašich iniciativách a šířit povědomí o nich. Děkuji. A e, nyní má slovo e, kolega Diakonu. Děkuji vám. Takže to všechno, co jsme tady slyšeli, jsou nepochybně dobré zprávy, co jsme slyšeli od e, paní ministrině. Jsou to věci vítané. I to, já se pokusím tedy přispět takovým, takovým malým příběhem v Rumunsku jsme pracovali na domu a e, tak jsme pozvali nějaké dělníky, nějaké lidi, kteří tedy malovali e, ten dům, budovali ho a tak dále. A v jeden moment tam byl mladý e, chlapec, mladík, který ke mně přišel a říká, pane Mirča, prosím vás, pomožte mi najít eh, takové zaměstnání, abych nemusel pracovat. Možná, že to v překladu úplně eh, nevyzní, ale zkrátka pro něj on chtěl práci, v které se nebude pracovat. To je, to je taková ilustrace trošku mentality, která existuje. Čili on chtěl práci, a ne proto, aby lépe stavěl a lép a vydělal si, ale zkrátka jenom, aby si vydělal. A to je právě něco, co ilustruje tu mentalitu, alespoň rumunské společnosti. Eh, hledal něco, co nenacházel. A já myslím, že je tohle zásadní věc. Teď, eh, když jste hovořila o tom podnikání, podnikatelském duchu, to je právě otázka mentality – a já jsem eh, byl rád, že to tu zaznělo. Jedna věc se mi zdá naprosto esenciální, je to něco, z čeho vyplývají problémy, dokonce i zločinnost. To je vztah mezi školou a rodinou, školou a společností. Zá, zásadní věc, opakuji, to je věc, které plyne mnoho z našich problémů. Proč? Protože tento vztah pokud ho jen tak necháme a neudržujeme ho, tak alespoň u nás v naší zemi, já vím, že v Německu to možná není zas tak vážné, tak eh, potom samozřejmě ško, škola může pozvednout eh, reputaci určitých profesí, určitých povolání. V opačném případě jsou tyto profese pak považované za nedůstojné, ženantní skoro. A alespoň pro mě, bohužel, není velký problém mezi tedy tím, eh, tou problematikou doktorantů a problematikou těch eh, mladých delikventů, eh, protože já jsem rád, že chápu, že za pár měsíců předsednictví se nemohou všechny věci vyřešit. Každopádně ale by mě zajímal na to váš názor. Děkuji kolego Diakonu a nyní má slovo kolega Morgano. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní ministrině. Pokud jde o mě, tak já bych chtěl něco zdůraznit, protože vy jste e, přednesla kompletní projev. Podle mě je důležitá ta volba, to znamená snažit se o e, přehodnocení a ne, e, jde o to reformovat, revidovat. E, systém vzdělávání a školství, protože ty mm, dovednosti, eh, které tam eh, studenti eh, získávají, tak ty je třeba uspůsobit a k tomu je třeba samozřejmě i vyškolit školitele, učitele a, a i tedy e, často mm, ten třetí cyklus také neodpovídá těmto požadavkům. A e, my hovoříme o strukturální krizi, kterou teď zažíváme a mm, samozřejmě teď, e, jak jsme již slyšeli, má velice dramatický dopad především na nezaměstnanost mladých a proto e, to téma vzdělávání, školství i výzkumu jsou zásadní a měly by být prioritou na všech úrovních. A já souhlasím e, s hodnocením vedoucí mé delegace, která trvá na tom, že především i počínaje tímto proletím bychom měli začít pracovat i na těch vztazích mezi různými e, státy, protože ne všechny tedy eh, splní ty cíle. A eh, zde potom ta mentalita, dnešní mentalita, to jsme slyšeli od předřečníka právě, je třeba se snažit, aby ten, kdo chodí do školy od samého počátku, tak aby si uvědomil, že jeho budoucnost nebude spočívat v tom, že nastoupí na nějaké jisté místo a tím to končí a tam se trvá. Ne. A je třeba tedy dělat osvětu a vysvětlovat toto a to je prostě realita dnes. A často eh, tedy eh, to je realita, která není pochopená a to má potom negativní konsekvence. Dále, eh, byste hovořila o tom, že bychom měli hodně se a více se teď zaměřit než dříve na technické odborné vzdělávání. My na tom nejsme jako Německo, to ne, ale máme možná i bychom měli e, toto i lépe tedy ekonomicky podporovat u nás, ale to je věc naší země. I mm, Mm, potom se zde hovořilo o vztahu, uším vztahu mezi školami a realitou pracovního trhu, pracovního prostředí. Na tom je třeba také pracovat. A dále e, ještě závěr. Jsem přesvědčen, že e, terciární vzdělávání, tedy doktorantské, e, doktorantské studium a podobně, Tedy tyto vyšší stupně jsou zásadní, jsou zásadním předpokladem pro to, abychom vůbec mohli konkurovat zbytku světa, ale vůbec je to i v zájmu samotné Evropy přece, protože to je, jak, co zapadá do té kontinuity těch předchozích století. A je třeba tedy Mm, nejenom eh, se zaměřit na aplikovaný výzkum, ale i na ten teoretický výzkum, teoretickou vědu. To je také zásadní. A zde dnes dopoledne jsme tady slyšeli různé příspěvky a všechny ty příspěvky v podstatě eh, eh, hovořily o financích to je něco, co my tady často ve výboru pro kulturu zdůrazňujeme. Zde já tedy zcela souhlasím s apelem předsedkyně Kosta, která hovořila, že Erasmus by neměl být seškrtáván, naopak rozvíjen. A samozřejmě to je ale objektivní problém toto. A i zde je třeba, aby aby, eh, protože je třeba, aby si všichni uvědomili, že třeba výzkum je důležitý i pro pakt stability. Děkuji a teď poslední dva vstupy a skutečně velice stručně Glecius a Mici. Prego. Prosím. Děkuji, eh, drazí kolegové. Já se omlouvám, neboť z důvodu, které byly mimo mou kontrolu, jsem eh, se nemohl dostavit na toto jednání včas. Existují nad eh, tedy oblaho, ob, Evropou se stahují eh, poměrně temná mračna v mnoha oblastech, ale přesto máme i pozitivní zprávy. Je tu jedna pozitivní věc a tou je pro mě výsledek jedné eh, zprávy o archeologickém průzkumu v Amfipoli. Eh, bylo to tedy eh, vlastně archeologické vykopávky. Bohužel, tento, to, toto archeologické místo je známo už od roku 2009. Bylo těžké najít finanční prostředky na vykopávky. Nemusím vám teď eh, dávat žádné podrobnosti, pokud jde o tady archeologický význam této záležitosti, ale je to eh, významná kulturní oblast Evropy, eh, takzvaná mesínská civilizace, poté cyklacké eh, eh, civilizaci, druhá významná civilizace Evropy. Ale eh, vykopávky stojí hodně peněz. Potřebujeme hodně peněz k tomu, abychom mohli konzervovat celé stanoviště, ochránit ho. Pokud víte něco o archeologii, tak asi víte, že když do, ze země, eh, kde se skrýval, dostanete nějaký eh, kus kamene, mramoru, tak se úplně změní jeho povaha, eh, musíme ho konzervovat. A existují různé evropské fondy, z nichž by mohly vzejít prostředky na financování těchto aktivit, na pokračování tohoto projektu, tak aby bylo možné toto stanoviště zachovat a um, také eh, ho propagovat. Kdyby existovalo něco podobného v Itálii, třeba něco jako Nové Pompeje, něco eh, nebo v jiné zemi, tak bych o tom hovořil se stejným zanícením. Ale Toto konkrétní místo je shodou okolností v Řecku. A potřebuje podpořit, pokud chceme mít Evropu všech jazyků, civilizací, kultur, tak nemůžeme pominout tak významné archeologické naleziště. Děkuji. A nyní má slovo ještě poslední e, řečník a minutu má tedy kolega, kolegyně Mici. Um, I was particularly, um... Děkuji. Já si obzvlášť e, cením té vazby mezi kulturou, vzděláváním a zaměstnaností. Myslím, že máte velmi ambiciozní program na příštích několik měsíců a opravdu si přeji, aby se vám to podařilo, protože ten program je vynikající. Ovšem eh, tento koktejl kultury, vzdělávání a zaměstnan- zaměstnanosti eh, nesmí eh, zároveň opomíjet různé kulturní strategie. Připomeňme si, čím Evropa prošla v minulých letech. Úsporná opatření z těch teď Evropa se vzpamatovává, vychází, ale ta samozřejmě způsobila mnoho vedlejších škod v podobě nezaměstnanosti a to nejvíc nezaměstnanosti mladých. Jsem ráda, že to z vašich úst zaznělo. Jeden bod, který možná nebyl ještě dostatečně zdůrazněn, je kde a proč se to děje. To znamená, že je to propojeno se vzdělávacími a ekonomickými strategiemi. Nesoulad mezi eh, nabídkou pracovních míst a nabídkou eh, dovedností. Teď v současné době v digitální éře eh, je to tedy éra informačních technologií, ale přitom informační školy zatím nelákají dost žáků. Možná je to otázka marketingu, možná je to otázka toho, jak jsou eh, mladí lidé vychovávány v, rovi, v rodinách, nebo možná je to, protože je to zkrátka pořád ještě něco nového. Ale musí se to vyřešit, protože tohle je budoucnost. Eh, trh práce nenachází pak dost mladých lidí, eh, dost informatiku. Co chce předsednictví dělat, aby zlepšilo situaci v této konkrétní oblasti vzdělávání a e, to i vyššího vzdělávání v digitální éře. S potěšením jsem slyšela, jakou pozornost věnujete podnikání. Já sama jsem byla, vlastně ještě jsem podnikatelkou, není to jednoduché a je to důležitá část eh, vzdělávání, která k tomu vede. Mě by zajímalo, jak chce předsednictví postupovat, protože ono je těžké se naučit podnikatelství, podnikání je tak jako třeba účetnictví. To je spíš otázka určité mentality, otázka určitého odporu vůči přijímání riziku. Ehm, těžko se to učí ve škole, ale přesto jsem ráda, že si uvědomujete význam eh, tohoto, eh, této stránky, tohoto aspektu. A děkuji, že jsem dostala také slovo. Zajímalo by mě, co chce předsednictví v těchto otázkách dělat. Děkuji za naše eh, připomínky. To byla velice Eh, bohatá diskuze a eh, vystoupilo 13 kolegů. A takže na konci tohoto setkání já paní Janiny eh, dám takový dárek, takovou studii, která právě se týká dual education. Takže to je velice zajímavá komparativní studie, která určitě i bude dobrou inspirací do budoucna. Také bych chtěla využít příležitosti a poděkovat eh, že za to, že zde máme nového generálního ředitele pro eh, školství a vědu, Servej Prasione. Děkuji. A, ale nejprve dám slovo paní ministrině Janiny. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já se pokusím zareagovat a tematicky spojím e, ty otázky a připomínky. E, a samozřejmě i půjdu podle pořadí, specificky zároveň paní kolegyně Komodiny, téma eh, toho, že mnoho eh, mladých nedokončí školní docházku. To je téma velice vážné a v podstatě to se týkalo i té první části mého projevu. To znamená, jako reakce je právě to, že eh, budeme vychovávat nebo vzdělávat k adekvátním dovednostem. A to by měla Evropa poskytnout právě. To je, myslím, efektivní nástroj a zároveň i je třeba nějak adekvátně adaptovat eh, školské prostředí, aby to byly otevřenější, aby to bylo otevřenější prostředí, tedy mm, změnit to i metodicky. Pokud jde o toho podnikatelského ducha, entrepreneur, entrepreneurship. Takže tady jde o to, abychom skutečně tímto i řešili ty překážky, na které naráží absolventi, když vstupují na trh práce. A zde máme i, i dobré zkušenosti z různých států a já si myslím, že to eh, může být eh, také efektivní nástroj eh, i mm, téma pro evropskou diskuzi. Takový příklad, ten se týká i mobility. Je, jsou takové pobídky univerzitám, aby lépe i e, zajišťovali mobilitu studentů nejenom v rámci programu Erasmus, ale i uvnitř daného státu. A já myslím, že to může být také i e, další tedy způsoby, jak pomoci mladým. Paní Libačka, děkuji za to, že jste zmínila různé body, jako vědecký výzkum, eh, o, o tom jsme hovořili v jiném výboru, ale já samozřejmě souhlasím eh, s tím, co jste řekla. Myslím si, že kromě toho, že eh, předsednictví a Mm, se bude snažit stejně i eh, mm, působit na komisi stejným způsobem, aby vše bylo zachováno. Pan Juncker má přece svůj strategický plán a mm, i eh, ještě bude se pracovat na alokaci prostředků, tak doufám, že vše bude ochráněno a potom specifické body dualita, duálnost, to je důležité. A potom eh, eh, ty alternativní programy, kdy tedy studenti střídají školu a Eh, pracovní mm, místa, tedy pracují eh, na stážích v podnicích, to je důležité. Potom velice mm, skvělá myšlenka mít tedy Evropskou banku nejlepších postupů, nejlepší praxe, to je velice důležité, aby ty nejlepší zkušenosti se šířily, ano, to je mm, další důležitá osa, s tím souhlasím, a potom i eh, motivovat mladé lidi k tomu, aby podnikali aby se tedy stali samostatně výdělečnými osobami. Takže to řekla i paní misi. Ano, to je ale otázek postojů, chování. Samozřejmě to asi lze těžko vyučovat v rámci nějakého předmětu či disciplíny. Tady jde o e, skutečnou metodickou změnu. Dále mm, paní Kamambert která hm, zde hm, zmínila některé důležité aspekty eh, eh, rozvoje vzdělávacích politik na evropské i národní úrovni a já připomínám, že zde hm, duální vzdělávání a propojení, užší propojení eh, se, se světem práce, tedy s podniky, to je důležité. A Youth Guarantee, ta záruka pro mladé, to je jeden z prvních pokusů právě. Doufám, že se to bude dále rozvíjet i do budoucna. Já zcela souhlasím. Tady jde o to, aby se i svět podniků choval odpovědně v tomto u nás v Itálii. My nyní se snažíme, my jsme přijali takový nový mm, vzdělávací balíček a snažíme se do toho zahrnout všechny segmenty italské společnosti a právě my se snažíme splnit i tento cíl. Dále dovednosti eh, v, mm, v digitálním světě, nová média, ano, o mm, tom jsme také slyšeli určitě, to je nutnost nyní to je nutnost v novém vzdělávacím modelu. A jaké iniciativy? Třeba Open Up Education. A zde to je taková, myslím, linie, které by se mohly držet národní státy, včetně Itálie. My v příštích týdnech zorganizujeme celou řadu akcí v italských školách například, kdy se budeme snažit motivovat eh, to, aby děti Eh, eh, začali tedy, eh, aby u nich se provedla skutečná revoluce, kognitivní revoluce, o to půjde. Dále bolenský proces, určitě to je něco, co by se mělo dále rozvíjet a to nejenom na úrovni vlád, tedy ale i na úrovni autonomních univerzit, protože velice často na úrovni univerzit eh, jsme naráželi na takový laxní přístup. Eh, takže to mm, skutečně, mm, skutečně univerzity by se měly s tímto stotožnit, s tímto procesem. A potom je to něco, co navazuje tedy na pana Berlinguera, který přišel s touto iniciativou v parlamentu a skutečně to je velice důležité pořád. Paní Thun, ta hovořila o významu eh, eh, multikulturismu, multikulturnosti a multijazyčnosti, jazyko, eh, multilingvismu. To je také důležité, protože jazyk a kultura, identita, samozřejmě to je něco, co je hodnotou pro Evropu a mm, co chceme uplatňovat. Samozřejmě to nemůžeme opomíjet, opomíjet v našich vzdělávacích politikách. Jak jsem řekla, Erasmus, to je taková naše vlajková loď, taková symbolická záležitost, ano. A proto ve školách také e, se musí zavádět toto vzdělávání a to se děje třeba i v Itálii, i na jihu Itálie. Je třeba, aby učitelé i to vnímali citlivě a aby tedy vzdělávali děti k multikulturnosti. Kolega Maltéze, ten nás vyzývá, tedy vyzývá italské předsednictví, aby se nejenom formálně, ale i věcně přidalo k tomu, k tomu boji, boji e, za finanční podporu e, těch programů mm, mobility a dalších programů v oblasti vzdělávání a kultury. Zde nemohu než souhlasit Myslím si, že mm, zde mm, eh, existuje politický soulad a určitě to je třeba ukázat na evropské úrovni eh, eh, tím, že budeme rozvíjet strategii, kterou předloží nová komise a tím, že budeme i bojovat za finanční prostředky. A je třeba, aby ty politiky potom se ale realizovaly i na národní úrovni, i Itálie tedy nyní se o to snaží, ale tady myslím si, že není to správné místo, abychom hovořili o tom, co dělá interně Itálie. A mm, kolegyně Adinolfi, ta mm, nám předložila určité údaje, které se týkají hlavně Itálie, jak si Itálie stojí eh, v mezinárodním srovnání. Mm, a mm, já mm, ale jen se podívejte třeba na množství žádostí těch mladých vědců v European Research Council a určitě vás ta data překvapí. A teď pokud jde o národní témata, tak já myslím, že tady Eh, bychom neměli o tom diskutovat, ale pokud vás to zajímá, tak velice ráda vám eh, předložím tedy eh, dokumentaci a dokumenty, které byly předloženy včera v Římě a které se tímto také zabývají. Dále k tomu, co řekl kolega Gramatikazis. Děkuji. Děkuji za to, že jste tak eh, ze široka toto eh, eh, popsal a vy jste tedy vědec, vědec, hm, který se zabývá tedy tedy přírodními vědami, takže ano, a je třeba tedy propojit tedy E, e, různé disciplíny, tedy ty přírodní i ty kulturní, ano, i Horizont 2020 apeluje na to, že bychom měli e, řešit složitá témata tím, že propojíme tyto disciplíny. A za to Itálie hodně bojovala i pro, kvůli programu Horizont 2020. Tam máme takový label označení Cultural Heritage kulturní dědictví a samozřejmě kultura a vzdělávání, to je jedna z priorit našeho předsednictví. Paní Šojdrová, já již tady nevidím, vidím, vidím, já se omlouvám. Já vám děkuji za eh, povzbudivá slova i já vás ujišťuji, že skutečně chceme zachovat ty ambiciozní cíle, které jsme si eh, stanovili a ujišťuji vás, že i pro předsednictví jsou důležitá další témata, jako je podpora jazykového vzdělávání. A dnes dopoledne jsme o tom mluvili, že eh, tedy eh, naučit se druhý nebo dokonce třetí jazyk a určitě si pamatujete, že i e, zde e, e, se mm, za předchozího tedy parlamentu, že se hovořilo o tom, že to je tedy klíčové pro rozvoj našich budoucích vzdělávacích politik. To bylo tak jedno z témat. A paní Ward, ta hovořila o tom, že je třeba i mm, eliminovat určité překážky, e, o tom mluvili i další předřečníci, já s tím souhlasím a podle mě to je apel e, velice relevantní a byste e, hovořila i o té koncepci sociálního podnikání. Ano, to je také důležitá koncepce, protože tam vlastně ta koncepce podnikání, podnikatelského ducha se dostává do širšího e, prostoru a e, i se do toho dostávají další dimenze, i vy jste správně to popsala, dimenze tvůrčího ducha, jde o to vytvářet nové modely, Eh, které zatím eh, nemáme, třeba i tedy v oblasti uměleckého vzdělávání a takže s tím souhlasím. A potom, pokud jde o leadership, eh, univerzita West England a community engagement, zapojení místní společnosti. Ano, to je důležité, s tím souhlasím. Na kolegy, kolega Diakonu ten eh, přišel s tím eh, lexikálním nebo eh, semantickým tím rozlišením, ale já myslím, že i v italštině to taky tak podobně funguje lavor, lavoreto, mistiere, takže podobná slova. A takže decent work, to, to o tom hovoří OSN, slušná Eh, práce, tedy, eh, která bude respektovat důstojnost dané osoby, ano. A takže eh, i která té osobě dá určitou ekonomickou stabilitu. Takže to bychom měli si uvědomit. A to je jeden také z našich cílů, i když jsem o tom tady konkrétně nehovořili, nehovořila. A nyní kolega Morgano děkuji za ty globální úvahy, za tu vizi, kterou jsme se snažili zde předložit a děkuji, že eh, to kvitujete s uspokojením. A zde bych chtěla eh, akceptovat ten apel a to je, že je třeba finančně podporovat eh, ty principy a konkrétní opatření, která chceme přijmout. Já souhlasím já eh, tedy třetí eh, mm, úroveň vzdělávání, doktorantské studium, takže to by mělo být eh, i hodně jaksi mm, vědeckého charakteru, mm, nebo tedy přírodního, než jenom humanitního. Ano, je to vlastně typ studia, který připravuje i lidi do světa vědy výzkumu, tady i tedy do praxe. Takže já souhlasím s tím, že bychom měli mít ten, i my v Itálii teď eh, prosazujeme další typ, typ doktorantského studia, my tomu říkáme průmyslový, industriální, takže to bude to větší propojení se světem podniku, průmyslu. Dále jsme slyšeli další mm, příspěvky mm, a příklady ze země, archeologický výzkum jsme slyšeli, ano, Eh, to je eh, historická paměť, která není pouze řecká, ale eh, společná evropská. Ano, Evropa vznikla tedy asi. Ano, to vznikla na jeho východě, jak nám připomínají řekové, samozřejmě řekové a peršané, tedy, a, kteří tedy byli u zrodu, ale Eh, samozřejmě proto jsou ta humanitní studia archeologická také tak důležitá a jsou i součástí eh, zavedené praxe u nás. A nyní ještě kolegyně Mici děkuji za slova díku a podpory. Souhlasím s tím, že mismatch, ten nesoulad mezi dovednostmi které získávají studenti ve škole v řadě zemí, téměř bych řekla všude v Evropě, a to jsou to tady dovednosti, které neodpovídají poptávce trhu, mm, tak eh, zde to je něco, eh, s čím je třeba něco udělat a proto se to stalo prioritou našeho předsednictví, jak jsem řekla. Co konkrétně navrhujeme tady? Navrhujeme eh, aktivní a neustálou eh, participaci, tedy neustále zapojování mm, eh, lidí z podniků, mm, protože zatím zde, docház, zatím zde byl takový, taková propast mezi těmi, kteří vzdělávají mládež a mezi těmi, kteří potom je zaměstnávají. Takže to bychom chtěli propojit. A jak jsem řekla, jde nám o e, koncepce, které budou interdisciplinární, e, a mm, to znamená, e, nebudou zaměřeny pouze na jedno téma. Bude to průřezové i napříč příště různými sektory a tím vlastně zase mě to přivádí k té myšlence toho podnikatelského ducha to je vlastně takový styl, takový způsob eh, chování, eh, takže to je něco, co nemůžeme jaksi technicky vtělit jenom do jednoho předmětu či disciplíny, disciplíny která se vyučuje, proto musíme i přeorganizovat ty eh, vzdělávací modely, které máme, přeorganizovat školy. Děkuji paní Čaniny, děkuji za tuto diskuzi i za Mm, vaše úsilí. Vy jste připravili velice bohatý program i velice program akcí na, a řady z nich určitě se i zúčastníme. Ano, my tedy jako výbor za kult, pro kulturu budeme se aktivně zapojovat do těchto akcí italského předsednictví. Děkuji tedy za velice Eh, konkrétní slova i na adresu rozpočtu pro rok 2015 eh, a skutečně eh, včera ministři i dnes vy jste vyjádřili podporu, za to děkujeme a teď nás čeká prezentace studie o tom duálním školství, takže první kopie Výtisk této studie dám jako dárek paní ministrině. Ano, takže určitě to je eh, dokument, eh, eh, který vám dávám tedy jako dárek a vy včera ve vládě jste přijali taky další důležitý dokument podobného typu. Děkuji. Děkuji za ostatní spoluprac- děkuji ostatním spolupracovníkům, paní ministrině, kteří se zúčastnili. A, takže, než dám slovo přednášejícímu, nebo přednášející, eh, je to paní doktorka Uličná. Eh, tak ještě bych chtěla eh, zopakovat to, co jsem řekla panu Maltéze i dalším, my jsme se dohodli na koordinátorech, že pošleme dopis panu Junkerovi, kde upozorníme na to, že příští komisař odpovědný za školství a kulturu eh, a sport eh, a mládež, eh, tak chceme, aby měl skutečně konsistentní portfolium, aby měl pravomoce i v oblasti digitálních sítí a tedy tvůr, tvůrčí mm, obsah na sítích, to je velice důležité. Eh, eh, zde když dávají se k nám určité informace o tom, jak by ta komise měla vypadat. Počkáme si na oficiální ohlášení a já tedy bych chtěla eh, přímo tedy jednat o tom s předsedou komise uvidíme, zdali nás vyslyší. Děkuji a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji, že jste mě pozvali. Tady že jste mě, kdy, eh, že jste mě pozvali, abych eh, přednesla studii zde. Je to studie, která se nazývá Dual Education, tedy duální vzdělávání, most přes, přes skalené vody, takže uvidíme zda je to správný název. Já vím, že jsme pod časovým tlakem, takže budu stručná, ze stručním některé eh, ty slajdy. A takže mandát, který jsme dostali, byli jsme požádáni, abychom zanalizovali různé modely duálního vzdělávání a byli jsme požádáni, abychom se zabývali tím, proč je zde taková eh, rozmanitost modelů, eh, kde v podstatě ti žáci, studenti eh, alternují mezi školou a mezi podnikem a my jsme zvažovali ty různé modely, proč některé modely jsou vhodnější a jiné třeba méně eh, a zvažovali jsme to podle daného kontextu. A takže to eh, řeknu potom, to vyhodnocení na konci. Takže úvod nejprve. Asi všichni souhlasíme s tím, že co charakterizuje eh, toto duální vzdělávání, učební obory například, je, že zde v podstatě eh, jsou dvě úrovně. To znamená, eh, ten žák se učí v nějakém tom učebním centru, tedy ve škole a potom v podniku. A ten podnik to skutečně je místo, kde se učí, ne, že by tam jenom dělal nějaké podružné práce, ale skutečně tam i tom podniku existuje učební plán, kterého ten podnik se drží tedy. To je takový ideál takových eh, oborů. Tak by to mělo vypadat. To znamená, že eh, v podstatě by měla docházet k té alternaci. A potom máme zde celou řadu strukturálních podmínek a charakteristik, eh, a které se hodně liší v Evropě. Zde to jsou témata jako student eh, nebo učeň, jaký, jakou má odměnu, jak vypadá ten smluvní vztah, kdo stanovuje učební plán, učební program, eh, jaký eh, výuční list, respektive vysvědčení dostane na konci a tak dále. Takže co charakterizuje tento e, způsob vzdělávání, je ta duálnost, ale potom, když se podíváme na detaily, tak zjistíme, že tam v Evropě existují velké rozdíly a e, to je to, čím jsme se v té studii zabývali. Než tedy vysvětlím ty modely, které analyzujeme, tak dovolte, abych řekla pár slov o tom, proč e, by nás mělo duální vzdělávání v Evropě zajímat. Já si myslím, že diskuze, které jsme eh, vedli, již ukázaly, že to je téma velice zajímavé a dnes eh, v posledních letech eh, zažíváme takové unikátní období, kdy v podstatě učební obory to není nic nového, je to velice starý způsob vzdělávání ale je to také zajímavé pro výzkumníky ze strany vzdělávání, pedagogiky a ekonomiky vzdělání. Ukazuje se tím přidaná hodnota těchto učebních modelů. Takže jsou velmi dobře zdokumentované přínosy eh, učňovského vzdělávání a já pohovořím jen o některých z nich. Ten jeden eh, hlavní je, že učení se v rámci eh, zaměstnání v rámci firmy představuje autentické prostředí. Studenti jsou eh, ve skutečných pracovních vztazích, pracovní aktivitě a cokoliv se naučí má bezprostřední smysl. Okamžitě vidí výsledky té své práce, což je něco jiného než ve škole, kde je to někdy takové trochu akvárium, kde to, co se hodnotí, pak není až tak důležité mimo školu, i když samozřejmě se to mění, nebo je snaha to změnit. E, takže vzdělávání e, založené e, na práci nabízí autentické prostředí, osvojování si nejenom technických dovedností, ale také rozvíjení určité profesní identity, řemesla. A to jde ruku v ruce s těmi technickými postupy, ale také s určitými vzorci chování, jednání, všeho toho, co musí člověk dělat, aby byl dobrý a úspěšný ve své práci. A proto tyto učňovské systémy dosáhly a dospěly eh, k zajišťování velmi kvalifikované pracovní síly a jsou potom dobrým přechodem mladých lidí eh, mezi školou a zaměstnáním. Takové Eh, příklady po dokončení učňovského vzdělávání Například eh, v Německu 70% učňů je zaměstnáno měsíc po dokončení tohoto školení. Ve Finsku dokonce 80%, 85% je už zaměstnáno ro, rok po dokončení programu. Jsou programy, jsou země, kde je to trošku nižší, třeba 58%, ale vždycky je to stále lepší než míra zaměstnanosti eh, po za, zaměstnání obdobného typu založeném ovšem na škole. Dále probíhají studie ohledně nákladů a eh, přínosů, protože zaměstnanec musí do, doučně investovat ale ukazuje se, že po tom třiletém období se to vyplatí, že příspěvek toho učně společnosti z hlediska produkce, z hlediska toho, co udělá, je vlastně větší než to, co, je, co to tu firmu stojí. A to ne, nejenom z eh, hlediska eh, platového, ale i z hlediska eh, všech dalších aspektů. Takže se zdá, že existují pádné argumenty pro to, abychom měli zájem o posílení tohoto profesního učňovského vzdělávání a školení v Evropě. Vidíme, že skoro všechny země mají něco, co se tak trošku blíží tomu eh, statutu toho učně, ale povaha těchto systémů a programů se liší v různých zemích. Neexistuje nějaký jednotný učňovský model evropského eh, charakteru. Existuje značná variabilita toho, jakým způsobem si státy zapracovávají prof, toto e, profesní vzdělávání, učňovské vzdělávání do svých kurikul. E, v studie, která zanovala asi 37 milionů učňů, což byla asi třetina všech studentů eh, v, v odborném vzdělávání, byla předmětem studie z, z níž právě vidíme tu variabilitu v Evropě. V některých zemích jsou učňové v podstatě skoro neznámou eh, kategorii lidí, i když existují, ale je to spíše marginální, jinde je to model používaný v širším měřítku. Hovořila jsem o těch eh, přínosech, které eh, jsou známy, ale je dobré si je připomínat. Ale pokud tedy je e, učňovské, učňovské školení tak e, účinné, proč to více nevyužíváme? No, protože existují e, rozmanité překážky. V, a to i v zemích, které mají rozvinuté učňovské systémy. Za, za A hovořila jsem o, té, o tom potenciálu zaměstnatelnosti učňů po učňovském programu ale mezi sektory jsou značné rozdíly. V některých sektorech je eh, ten eh, přechod eh, zcela hladký, nikdo neskončí bez práce. Ale v jiných oblastech, třeba v oblasti pohostěnosti a cateringu, je to trochu horší. Kromě Německa, ve všech zemích, kde existují učňovské systémy, existuje opět nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Mnohem víc lidí chce být uční, uční než je počet zaměstnavatelů, kteří jsou ochotní je zaměstnat. Čili eh, je důležitý mít nějaký systém, eh, kdy, z kterého bude jasné, kolik a kdo se uchází eh, o eh, ty učně a další důležité je zabránit těm učňům, aby eh, přerušili ten program před jeho dokončením. Třeba v Dánsku, což je jinak země, kde je silný systém, tak 45% č, učňů v učňovském programu nedokončí tento program. Ve Francii je to asi 25% skončí svou smlouvu před, předčasně. Což neznamená, že pak třeba nemají jinou smlouvu, ale je tam poměrně vysoká míra rotace a opět to souvisí s eh, rozdílem mezi očekáváním té mladé osoby a potom eh, chováním a potřebami přímo na pracovišti. Další výzvou je účast eh, znevýhodněných skupin obyvatelstva. Protože v tomto případě, jakožto si musíte sami najít místo na tři roky, musíte přesvědčit v, podni- v nějakého zaměstnavatele, podnikatele, je to v podstatě interview, máte vstupní pohovor, a takže e, je to spíše preferování jsou ti, kteří jsou schopní sami sebe tímto způsobem prosadit, domluvit se, chovat se tak, aby přesvědčili zaměstnavatele, že mají potenciál. Pokud eh, tyto dovednosti eh, sebepropagace nemají, tak jsou znevýhodněni. A jsou tam tady i určité genderové stereotypy. Další výzvou je, jak se dostat z učňovství k dalšímu vzdělávání, aby učni dostali možnost pokračovat ve vzdělávání, pokud se rozhodnou v 15 letech, že budou učni, ale pak v 18, 19, když skončí, najednou se je změní jejich pohled na život, na svět a chtěli by pokračovat ve vzdělávání. Mají tuto možnost? To je otázka, to je o velký otazník. Takže to, teď jsem řekla obecně, jaká je dnešní situace, ale řeknu také něco k tomu, jak interpretujeme tu rozmanitost toho těch um, duálních modelů vzdělávání v Evropě. Jsou některé země jako Německo, Rakousko, Dánsko, které mají plně rozvinutý učňovský systém. Jiné zem, země Řecko, Itálie, Francie, Spojené království, jsou země, eh, kde tyto programy existují, ale spíše paralelně s jinými formami odborné přípravy. A pak jiné modely, kde je to integrováno do školního vzdělávání. Vlastně to není učňovství jako takové, protože přesto pokud je součástí té školy eh, nějaký závazek, aspoň část udělat eh, učňovským způsobem, třeba na Slovensku, v České republice, tam je to eh, tady založeno na tom školním principu, ale přesto je tam učňovský, učňovství. Není v podstatě asi země, kde by se lidé spolehali pouze na učňovství. I v Německu existují školní programy a v eh, pouze Dánsko je země, kde je ten kde je poměrně málo založeno na školní, školním systému, školní docházce. Dovolte mi teď srovnat některé ty systémy. Takže co znamená plně rozvinutý systém? Jako, jak jsem zmínila, Německo, Rakousko, Dánsko. To znamená, že Eh, je to, učňovství je značnou eh, částí odborného eh, vzdělávání, jsou, je to vysoce regulované relativně. A jsou, je to regulované ze strany jak trhu práce, tak i z hlediska vzdělávat, vzdělávání, z hlediska přístupu k profesím, je, to, je tam těsná vazba mezi tím um, absolvováním učňovského programu a zaměstnáním. Jaké jsou výzvy těchto systémů no, a, pří, a přínosy? Ta silná stránka spočívá v tom, že nabízí uh, ty přínosy mn- velkému množství lidí. Já jsem popsala ty výhody již předtím a tady je opravdu velké množství studentů, kteří uh, Eh, z toho mohou těžit. Jsou to atraktivní programy naprosto sdílené s podnikatelským sektorem, který se v tom angažuje aktivním způsobem. Existuje aktivní vztah mezi kvalifikacemi, které jsou aktuální a které odpovídají požadavkům trhu práce. Zároveň je tu silný požadavek zajištění kvality. Takže to, co ty Eh, ty zaměstnavatele a ty školy musí strukturovat eh, celý ten program takovým způsobem, který je eh, poměrně striktně regulovan. A ty kvalifikace jsou přímo navázány, jak jsem již řekla, k přístupu k práci a proto ty, ta míra těch lidí, kteří hladce přejdou do zaměstnání, je, je značná. Spolehají se na to, aby existovalo dost zaměstnavatelů, kteří je jsou ochotní je přijímat. Ale v nějakém období nejistoty ekonomické pak je, může být těžké pro zaměstnavatele, pro podnikatele přijímat učně na tři roky. To je jedna z výzev. Firmy musí plnit poměrně striktní požadavky ohledně toho, co musí těm učňům nabídnout. A to některým z nich může bránit vypisovat takové programy, zvláště malé firmy, malé a střední podniky. Ovšem existuje, dlužno podotknout, také systém podpory podniků v tom, aby byly schopny takové programy nabízet. A malé a střední podniky jsou podstatnou částí těchto uh, těchto podniků, ale i tak je to pro ně často těžké splnit všechny podmínky. Další problema, problémem je schopnost plně připravit eh, studenta nejenom na konkrétní místo v té firmě, ale připravit je i obecně na větší škálu různých eh, pracovních míst v tomto sektoru, v té profesi. To znamená, že musí mít lidské zdroje a zařízení a vybavení, které pokrývá celou škálu dovedností eh, té dané profese, nejenom toho daného podniku. A právě proto existují systémy, kde třeba se združí několik firm, kteří sdílí jednoho učně, aby se ten učeň naučil vše. Nebo plné spektrum dovedností. Druhý přístup spočívá v tom, že je učňovství paralelní s dalšími způsoby odborného vzdělávání, takže ne vždy to vede k úplně stejné kvalifikaci, eh, nebo někdy to je stejná kvalifikace, ale je regulovaná samostatně. Ale teď pohovořím o výzvách těch systémů, musím to urychlit trochu. Takže jednou věc je, jak získat jaksi potřebný rozsah těchto programů. Někdy je učňovství považováno až za vzdělávání druhé nebo třetí kategorie, když eh, se někomu nepodaří eh, několik předchozích věcí, například opustí obecné vzdělávání a takže mu nezbývá nic jiného, než se stát učněm. A pak je to koncentrováno pouze v tradičních sektorech, čili je menší nabídka v sektoru služeb, kde přitom existuje v Evropě většina růstu. A pak jsou také systémy založené na školní docházce, kde musí studenti částečně tedy plnit školní eh, docházku školního typu a částečně učňovství eh, v rámci nějaké firmy. To je kombinovaný model, kde učení, je, eh, učení prací je doplňkem školního vzdělávání. Ale je to mnohem kratší období práce pro tu firmu, také mnohem menší odměňování těchto učňů. A je to dobré řešení pochopitelně pro mladé lidi, kteří nejsou připraveni na eh, to plně rozvinuté učňovství. Dokonce i v Německu existuje tento kombinovaný systém, kdy lidé chodí do školy, ale postupně jsou v menší míře zařazováni do eh, učení eh, na pracovišti. Jinak školy mají ehm, v těchto zemích velkou zodpovědnost, aby rozvíjeli eh, kontakty s firmami, což je pro hodně škol úplně nové. Musí existovat vztah mezi tím, co se naučí v té firmě a co se naučí ve škole, protože často v podstatě pak dělají v té firmě jenom něco relativně eh, drobného, zanedbatelného a nemá to přímou návaznost na to, co se učí v té škole. Eh, ty systémy založené tedy plně na školách, to jsou, jsou jasné, nebudu chodit do dalších, zacházet do podrobností a teď je pár doporučení. Evropská komise, OECD a další instituce mají velký zájem o učňovství a doporučení eh, státům, že by měli takové systémy iniciovat. My máme ovšem doporučení, které rozlišují mm, mezi různými zeměmi podle výchozí situace. Já jsem ze Slovenska, což je systém založený spíš na školním vzdělávání, takže musíme začít postupně, musíme začít z určitého eh, bodu. Začnu tedy tím školním systémem. Zdá se, že pak je nejlepší začít eh, se sektory, kde existují pro učňovství příznivé podmínky a postupně pak rozvíjet některé nové přístupy. Co jsou příznivé podmínky? To jsou právě sektory, kde chybí pracovní eh, kde vlastně není, kde se těmto firmám těžko schání pracovní síly, kde existuje růst v daném odvětví. A je dobré také se nejprve zaměřit na firmy od určitého rozsahu výše, pro které mají kapacitu. Zároveň se musí také něco dělat s tou stránkou školního vzdělávání, tak, aby se tam více integrovalo učňovské, ten učňovský element, více pracovních zkušeností v rámci školní docházky. Školní systém, který již má určitou složku pracovní, by měl postupně rozšiřovat tuto míru, zaměřovat se na kvalitu a na vztah mezi tím, co se děje ve škole a co se děje ve firmě. a podporovat školy ve vytváření dlouhodobých sítí vztahů s firmami, nebo tím pádem budou moci nabízet mnohem lepší a dlouhodobější eh, učňovská školení. V těch systémech, kde je to paralelní, je důležité, aby to nakonec vedlo k národně uznávaným kvalifikacím. V některých případech to tak není a jsou to pouze sektorově uznávané programy. Takže mělo by to být rozšiřované na různé úrovně a různé sektory a snažit se zaměřovat opět růstové sektory a sektory, které jsou méně tradiční z hlediska učňovství, ale kde přitom existuje velký zaměstnavatelský potenciál. A poslední slide, tam, kde již existuje plně rozvinutý systém, je potřeba podpořit eh, ty pro které je zatím těžké získat eh, učňovský kontrakt, protože se neumí sami prezentovat eh, zaměstnavateli. Podporovat rozmanitost eh, při náboru a ukázat a zajistit, aby tam aby byly pokryty i některé nové profese, aby existovalo přizpůsobování se poptávky na trhu. Takže horizontální postup studentů, aby měli pak i další příležitosti postupovat ve svém vzdělávání. To jsou doporučení různým zemím, ovšem pro Slovensko to může být těžké, protože tam jsou možná některé základní věci, které se musí dořešit ještě předtím. Děkuji vám za pozornost a ráda zodpovím na vaše dotazy. Eh, Děkuji. Děkuji paní Uličné i celému týmu, který eh, pracoval na této studii, mm, kterou se tak zajímal předchozí výbor. I dnes jsou to témata zásadní, protože lepší integrace ministrů práce a ministrů školství eh, v radě, to určitě eh, také i, mm, jak si bude ku prospěchu tohoto eh, tématu duálního vzdělávání. I doufejme, že nový komisař předloží k tomu program a že se k tomu budeme ještě vyjadřovat a přispějeme. Ještě jedna taková úvaha. I metodicky je podle mě tato práce zajímavá, protože eh, zde ten základ byl velice široký. Vy jste studovali různé systémy a různé země a v podstatě jsou to takové čtyři základní principy, které existují v Evropě. Eh, všechny z nich mají své výhody, nevýhody a určité perspektivy, takže kromě těch faktorů, úspěchu, neúspěchu, ještě možná bychom měli i vzít do další věc, jako velikost země. Samozřejmě Německo je země, která má mm, eh, celou škálu nejrůznějších podniků, má i velké podniky, menší podniky, takže tam je to snažší potom eh, na to mít zdroje, ale země jako moje, my u nás absolutně tedy převládají mikropodniky, velice malé podniky, takže tam samozřejmě je to komplikovanější všechno. Já to říkám, to není nějaká vymluva, ne. Prostě ty země mají různé eh, modely i podniků a potom je se na to podívat i z pohledu těch tradičních eh, školních systémů. Ty se hodně liší. Některé eh, se více orientují na svět práce a některé jsou více autonomní třeba, takže to je třeba ke vzít do úvahy. A potom i e, ty různé e, kulturní e, faktory, to znamená, v jaké míry nebo jak, jaká hodnota se dává těm technickým profesům, profesím v dané zemi. A potom je to i ta otázka mm, e, toho vertikálního e, uspůsobení školství, to znamená e, tam, kde ta vertikální linie končí tedy tou vysokou školou a není tam možnost tedy jiné odchylky. Takové jsou v těchto zemích dávají studenti přednost tedy projít celým tím vertikálním systémem. Takže zde Samozřejmě je třeba se podívat, že to má všechno i vliv na strukturu tohoto systému. A teď dáme eh, slovo zástupkyni země, která se byla hodně citována. Dečné díky, děkuji také za představení této studie. Opravdu je to velice zajímavé, zvláště vaše doporučení. Samozřejmě tato doporučení nemohou být provedena v krátké době v těch zemích, kde eh, ten eh, duální systém není Eh, takto uspůsoben, musí tam být přechodná fáze, nedá se to realizovat ze dne na den. A to znamená, až teprve v delší době se to může etablovat. Vy jste také poukázala na to, že v Německu to není čistý systém, že bychom měli pouze duální systém. Eh, stále slyšíme ze strany podniků, že eh, oni si stěžují na jejich schopnost se učit a že e, jim chybí určité dovednosti pro určité pracovní zařazení, takže tyto podniky požadují, aby i ten klasický školní systém toto bral e, v potaz tak, aby i ta konečná kvalifikace byla nějakým způsobem zprostředkována v tom školním systému. My jsme i v Německu vybudovali jakési dodatečné systémy právě pro lidi, kteří nenacházejí žádné uplatnění. Snažíme se, aby tito lidé byli zaintegrováni do školního systému. Máme dobrou zkušenost v Německu eh, s praxemi ne před maturitou, ale také eh, v, té, v tom nižším stupni po 15, 16 eh, eh, letech. Je dobré, aby i dříve, tedy ještě před tím maturitním věkem, měli tyto lidé zkušenosti s těmi podniky, aby eh, ne vždycky to samozřejmě tyto praxe vedou k nějakému osvědčení. Samozřejmě, že někdy ty podniky říkají, mají tak špatné známky, že nemůžeme Eh, zaměstnat. Nicméně teď je snaha přece jenom jim dát eh, šanci, když mají zrovna čtyřku v matematice, trojku eh, v Němčině, tak přesto všechno se domníváme, že jsou vyškolitelní, takže existuje zde určitá diverzita těchto modelů, je to velice zajímavé. V Německu se především jedná o malé a střední podniky, které školí učně. Velice často ty velké eh, podniky sice dávají k dispozici určitý počet učňovských míst, ale jsou to především malé podniky, středně velké podniky, které se mnohem více angažují. A přitom byste si mohli myslet, že velké podniky mají více možností a nabízejí vlastně více zaměstnání, ale nutno poznamenat, že jsou to hlavně středně velké a malé podniky, které říkají, ano, my tady bereme na svoji odpovědnost, potřebujeme eh, tyto lidi, eh, které eh, vyškolíme. Takže to je takové specifikum, zvláštnost. Vždy je snaha se zaměřovat na velké podniky, ale musíme si uvědomit, že tady jsou eh, také právě tyto menší podniky. Takže my jsme se snažili na to se zaměřit, to nám velmi eh, pomohlo a vytvořili jsme jakési mm, konsensy, eh, to znamená, že ty smlouvy byly, jakési druhy smluv byly uzavřeny mezi podniky a státem. Nevždy je to jednoduché, ale někdy to funguje. A u nás také nevždy dokonale. Děkuji, ano. A nyní má slovo kolegyně Tum. Tum. ma tänan ka minu jaoks oli äärmiselt huvitav see teie ettekanne ja tegelikult Děkuji mnohokrát za e, tuto přednášku, byla velice zajímavá a e, předřečnice už vlastně zareagovala na moji otázku, přesto e, bych se zeptala. Jakým způsobem jsou motivovány podniky proto, aby vůbec vytvořili tato učňovská eh, místa? Eh, zvlášť když máte malou zemi, kde jsou hlavně malé podniky, soukromé podniky, eh, Samozřejmě, že my vyzýváme tyto podniky, aby vytvářeli tato e, místa pro mladé lidi, kteří nemají nějaké zvláštní dovednosti. Bylo by dobré dozvědět se, jaké podněty, jaké pobídky tady existují právě proto, aby tyto podniky se zapojily. Eh, nemám na mysli především školu, ale spíše podniky. To znamená, je tady například daňové zvýhodnění nebo mm, nějaké hrozby vůči těmto podnikům, pokud nevytvoří eh, tato místa. Jak se zapojují tyto podniky? Děkuji. Eh, pan Diakonu. Mně se zdá, i když máme málo času, že tento, toto téma je nesmírně důležité. A jsem opravdu se divím, jak musíme znovu objevovat věci, o které vlastně známe před válkou. V Rumunsku přesně fungoval takovýto systém, existovaly dvě, dva učednické stupně, jeden nižší, jeden e, vyšší a když se dostal člověk na ten vyšší, tak mohl nosit klobouk. Čili to bylo spojeno s tou důstojností. Ale Teď to zmizelo, už to neexistuje v Rumunsku a zdá se, že tady na Slovensku už také ne a musíme začínat od začátku. Když eh, existuje nějaký spor na politické úrovni, tak eh, pak vždycky někdo říká, to, tohle řekl Brusel, jako kdyby Brusel byla nějaká osoba. A ostatní řeknou, no tak když to řekl Brusel, tak je to v pořádku. A pak se to udělá. Ale problém je, já bych byl rád, kdyby tato studie, kterou určitě dám na stůl ministra v naší zemi, i kdyby přišla jaksi z Bruselu, protože pak, má, pak to funguje, pak to má sílu. To bych si opravdu přál. Eh, Paní Šojdrová já se omlouvám, i vy, se, vy jste už se hlásila. Velmi stručná. Já si nejsem jistá, u nás je to trochu naopak. Co je z Bruselu, tak k tomu opatrně. Takže, eh, ale určitě také mm, přeložím a nechám přeložit část této studie pro využití v České republice. Já to považuji za velmi zdařilý takový mm, pro mě tedy začátek monitoringu té situace eh, protože je to, a, protože je to e, jenom těch několik zemí a my bychom potřebovali přehled e, všech 28 zemí protože jsou to varianty e, zhruba těch čtyř popsaných modelů. Ehm, v každém případě eh, v české republice právě vedeme diskuzi o posílení duálního systému a mm, velmi mě zajímají ty příklady té dobré praxe best practices o kterých se tady hovořilo ale které bychom chtěli určitě také využít. takže já za tu studii velmi děkuji a budu s ní dále pracovat. Eh, do la parola all'onorevole Morgan. Nyní má slovo pan Morgano. Chci připomenout, že tato studie bude, ta syntéza eh, té studie, to rezime bude přeloženo do všech oficiálních jazyků a potom v němčině, angličtině, francouzštině, tedy v plné verzi. Děkuji, především chci poděkovat eh, za mm, efektivní prezentaci a za studii, tuto studii, kterou jste provedli a já jenom jsem chtěl říci, že podle mě ten rámec, ten obrázek je trošku složitější i vzhledem ke kompetencím v jednotlivých státech, třeba Itálie. Takový banální příklad. Ten duální systém vlastně existuje, ale eh, Mm, ten, není to učební eh, školství jako v Německu, ne, je to tedy eh, odborné vzdělávání ve škole, technické vzdělávání vlastně ve střední škole a potom i je tam eh, nadstav, nástavba, mm, která existuje a samozřejmě potom to profesní vzdělávání, to ale není v kompetenci ministerstva školství, ale ministerstva práce u nás, takže tady. Samozřejmě eh, problém um, těch učebních oborů je v tom, eh, že eh, je třeba, aby ty podniky měly daňové motivace, daňové pobídky a potom jde o to, že mm, částečně se používají pouze ty stáže, tedy ta alternace mezi školou a podnikem a zde mm, to se využívá tedy pouze částečně. To jsem jenom chtěl říci. Ano, možná, kdybychom si představili, že e, se budeme snažit o nějakou homogenost, tak e, jak tedy, jaké pobítky dát, aby abychom zde ne, aby zde neexistovaly takové velké rozdíly mezi jednotlivými státy, s čímž souvisí celou, celá řada problémů, jako vlastně to omezuje, je to překážka volnému pohybu e, pracovníků v Evropské unii. Děkuji. Máme ještě čtyři minuty, abychom uzavřeli schůzi, takže prosím o odpověď. Ještě někdo mi řekl, že by bylo užitečné, aby všechny ty zkratky, které se zde používaly, aby to bylo vyjasněno jako vocational, educational trainer, training, zkrátka VET, tedy ano, to je také užitečné, abychom pronikli do těch zkratek a teď prosím máte možnost reagovat, paní přednášející. Děkuji vám za velmi relevantní dotazy. Nejprve zodpovím na ty nejkonkrétnější. Jeden se týkal toho, jak můžeme motivovat firmy. A to je opravdu ta nejzásadnější otázka v mnoha zemích. Na jedné straně je tu otázka toho, co může dělat stát z hlediska daňových pobídek nebo určitých srážek se sociálního zabezpečení takové systémy existují. Třeba v Německu u některých učňovských programů. Ne u těch eh, mainstreamových systémů, ale pro mladé lidi, kteří jsou v, v, v eh, znevýhodněni v těžké situaci eh, ekonomické a podobně. A e, v podstatě už firmy jsou si vědomy výhodnosti učňovských programů pro ně samotné. V těch zemích, kde to teprve začíná, kde se to teprve rozvíjí, tam je potřeba ještě víc dát, eh, nabídnout firmám nějaké pobídky, aby to pro ně bylo atraktivní. Je potřeba také identifikovat, kde je to nejvíc potřeba. To znamená ne nutně v tradičním výrobním sektoru, ale třeba v servisním sektoru, sektoru služeb nebo na vyšších úrovních. Často jsme svědky toho, že je to prostě třeba pekář nebo holič nebo něco podobného, ale mohou to být i jiné profese. Může to být účetní nebo může to být kdokoliv jiný. Je důležité najít v každé zemi, jakých profe, pro jaké profese to je nejvíce relevantní. Dále, komplexnost eh, správních struktur a ten rozdíl tedy rezortních zodpovědností, nesoulad mezi nimi. Jeden z těch hlavních strukturálních elementů, který pomáhá v, ro- v dalším rozvoji učňovství, je stanovit jasné kvalifikační standardy. Co se od učňů očekává? Co mají umět na konci programu? Tak, aby kvalita byla více homogenní a aby byl překonán, překonána ta mezera mezi školou a e, trhem práce. Studovali jsme jenom 10 zemí, to je pravda, ale snažili jsme se, aby byly co nejvíce reprezentativní pro celou Evropskou unii z hlediska těch jednotlivých typů učňovských programů. A e, zároveň jsme přihlíželi i k obecnější literatuře, která šla nad rámec těch 10 zemí. E, takže v těchto zemích jsme dělali více při průzkumu přímo v terénu, ale totež platí a jsou tam zmiňovány i jiné země, třeba Rakousko, které nebylo přímo předmětem té studio, studie. A konečně otázka e, připravenosti, když hovoříme o učních. To jsou mladí lidé, 15-16, kteří jdou do firmy a když jsem e, měla rozhovor s pedagogem, s um, vedoucím takového centra, tak říkala, od nich se očeká, že budou už vlastně dospělí ve věku 15-16 let, protože firma chce dospělou osobu zodpovědnou, která nějak přispívá k provozu eh, té společnosti. A my musíme se snažit, aby mladí lidé byli připraveni, připraveni přejít k tomuto přechodu což je něco, co často v těch zemích zatím chybí, co není tak obvyklé. Děkuji. Děkuji ještě jednou. Já myslím, že určitě o tom ještě budeme hovořit v příštích měsících. Děkuji vám všem, že jste přišli a že jste přispěli do diskuze. Já myslím, že eh, to byl nabitý program a můžeme být spokojeni a uvidíme se na příští schůzi 6. a 7. října